Okay, friends, welcome uh, to the meeting today. Uh, Dobré ráno, vítejte na dnešní schůzi. Chtěla bych pouze říci, že máme omezený eh, tlumočnický režim, ale přesto je jazyků hodně. Máme francouzštinu, němčinu, italštinu, nizozemštinu, angličtinu, dánštinu, řečtinu, portugalštinu, španělštinu, švédštinu, češtinu, estonštinu, maďarštinu, bulharštinu, a máme také eh, tlumočení do znakového jazyka pro bod číslo 12. Tak jako to míváme u tohoto tématu. Začneme tedy s hlasováním. Nejprve zpráva o karcinogenech. Kompromis EU, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Článek 1, návrh 121, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme návrh 121. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 30 hlasy. Návrh 122. Hlasujeme unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 18. Ne, to odpadá. Kompromis M. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. čtyři? Ne, takže až sto až 133 na straně 4. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 135, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 136, pro? Proti, zdrželi se, přijato. Čtrnáct. Oddělené hlasování o které žádala frakce SAD. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část se slovem mandatory, kdo je pro, proti, zdrželi se, při, zamítnuto. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 141, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 142, ne, tak 144, najdete to, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 140, 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 146. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 147. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 148. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 149 pro,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 Strana 12. Našli jste to? Kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis A. Ne, omlouvám se. Návrh 28 na straně 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 29. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 3, kompromis C pro? Proti? Zdrželi se? můžeme ještě jednou, nebylo to jasné. Kompromis C, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Jury 4. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení 2, návrh 49. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 57, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jury 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmdesát osm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 80, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 81, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáct, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 111. Je to tak? Návrh 111. Kdo je pro? Chcete ověřit 97? Aha, dobře. Ověříme návrh 97, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto o jeden hlas. Takže teď návrh 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 112 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 113 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Úvodní ustanovení 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení 20, 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Úvodní ustanovení 23, pozměňovací návrh Jury 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď budeme hlasovat o návrhu zprávy v pozměněném znění. Zahajuji hlasování a hlasování je u konce. Přijato 38 hlasů pro, 6 hlasů proti. Yes. Thank you. And then we vote on uh, the... Děkuji a teď budeme hlasovat o rozhodnutí o zahájení meziinstitucionálního vyjednávání. Musíme hlasovat elektronicky a potřebujeme většinu. Takže zahajuji hlasování. Rozhodnutí o zahájení meziinstitucionálního vyjednávání. Hlasování je nyní uzavřeno. Ano, 39 hlasů pro. Takže to je tedy výsledek. Madame Mella, Paní Mella, vy chcete něco říct? Jenom velmi rychle. Rád bych chtěla dodat k této, k této oblasti. Jedná se o něco, co mi leží na srdci, protože se tím zabývám už 40 let a chtěla bych říci, že aby eh, člověk byl eh, respektovaný, tak musí být taky respektábl. Takže v této agendě na mnoha aspektech jsme zaujali různé pozice, hlavně tam, kde se jedná o dobrý, eh, oselský rozum. Některé pozměňovací návrhy jsou stejné jako ty vaše, ale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 byli jsme i vedeni k tomu, že eh, jsme nebyli respektováni. Vaše demokracie eh, vychází z vašich stanovisek. Vy jste se chovali úplně stejně jako v, ve výboru Envy, protože já jsem byla zpravodajka, tak většina mých eh, návrhů, a ani to nebyly kompromisní návrhy, protože nikdo se k tomu nechtěl připojit, tak to bylo, ten výsledek byl negativní a je to velice škoda, protože tento výbor vlastně vůbec nevzal v potaz návrhy z výboru eh, pro životní prostředí. Eh, ten námět je velice závažný a je nutné, aby se na něj nazíralo pluralistickým pohledem a diskuze by měla být eh, velice důležitá. Měl by být tedy tento trialog. Paní, já si myslím, že byste se měla i zamyslet nad vaší funkci. Já si e, nemyslím, že byste opravdu vedla tuto funkci na výši, která by měla být a zvláště e, vzhledem k úctyhodnosti našeho předsedy, teďka si nepamatuji na jeho jméno, našeho předsedy výboru, který, který opravdu bojuje velice přesně, velice silně proti výskytu rakoviny. Thank you for your remarks. Děkuji. To, uh... Děkuji za vaše poznámky a přejdeme k dalšímu hlasování, a totiž o fungování franšíz v malou obchodním odvětví zpravodaje Dominik Marta. A začneme hlasováním o návrhu 1. Je to tak? Ne. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Návrh 3. Návrh 4, omlouvám se. Návrh 4 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to musíme prověřit. Pětku prověříme. Hlasování je zahájeno a hlasování je ukončeno. A byl zamítnut 29 hlasy ku 10. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 7. Ne, ten je kompatibilní se šestkou. Musíme o něm hlasovat? Kdo je pro návrh, šest, návrh 7? Proti zdrželi se zamítnut. Návrh 8 pro, proti zdrželi se. Já bych řekla, že byl přijat. Kompromis. Prověříme návrh 8. A hlasování je uzavřeno. Byl zamítnut, omlouvám se. Kompromis A. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 9. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 10. Pro, proti, Zdrželi se. Zamítnut. Návrh 11. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Návrh 12. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Návrh 13. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Návrh 15. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Návrh 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 19, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 20, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 21, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska v pozměněné podobě, a to je elektronické hlasování a hlasování je zahájeno. A hlasování je uzavřeno. A návrh byl zamítnut 40 hlasy. Přejdeme k dalšímu bodu na seznamu pro hlasování. Uh, uh, a to se týká prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství. A začneme kompromisem M. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh O, kde pro, proti, zdrželi se, Přijat. Návrh 83. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 84 a 85. Hlasujeme o nich společně. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis S. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Prověříme kompromis S. Hlasování je zahájeno. A hlasování je nyní uzavřeno. Byl zamítnut o čtyři hlasy. O tři hlasy, pardon. Návrh 86 pro, proti, zdrželi se. To musíme prověřit. Hlasování je zahájeno o návrhu 86. A hlasování je uzavřeno. Ano, byl zamítnut třemi hlasy. Návrh 87 pro, proti, drželi se, přijat. Návrh 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 89 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 90 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 91 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 92 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 11 společně s návrhem 93 pro, proti, zdrželi se, přijaty. Kompromis N, pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 95, pro, proti, zdrželi se. To musíme prověřit, 95 prověříme, nevěděla jsem to, takže hlasování zahájeno, návrh 95, hlasování uzavřeno a byl zamítnut 36 hlasy. Návrh 13 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 96 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis P pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 40 pro, návrh 98, omlouvám se. 98 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 99 byl stažen, návrh 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 101, to je dílčí hlasování, nejprve první část pro, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnutá. Návrh 102, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 103 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 104 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 105 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 106 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 107 pro, proti, zdrželi se, přijat. 107. Viděla jsem to špatně, takže zahajuji hlasování o návrhu 107. Hlasování je uzavřeno a vidím, že byl zamítnut. Rozhodně. Návrh 108 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 109 a 110 pro, proti, zdrželi se zamítnuty. Návrh 110 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 111 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 112 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 116 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis R pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 120 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 121 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 123 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 124 pro, proti, zdrželi se. To prověříme. 124 prověříme. Hlasování je zahájeno o návrhu 124. A hlasování je uzavřeno a byl zamítnut 38 hlasy. Návrh 17 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 125 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 126 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 127 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 128 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 129 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 130 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis A pro, proti, zdrželi se přijat. Kom- návrh 18, ne, omlouvám se, kompromis B pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 28 pro, ne, ten padá. 29, 28 proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 29 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis C pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 34 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 35 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis D pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 43 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis F pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 44 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis E pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 50 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis G pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 55 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 57 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 58 a 59 společně pro, proti, zdrželi se zamítnuty. Návrh 60 a 61 společně, ne, ne, 60 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 61 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 62 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis I pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 65 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis J pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis K pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis L, pro, proti, zdrželi se, přijat. Dobře. A teď budeme hlasovat o návrhu stanoviska v pozměněné podobě. Je to elektronické hlasování a hlasování je zahájeno. A hlasování je uzavřeno. Hlasovali jste? Ne? 33 hlasů bylo pro a 12 proti. A blahopřejeme zpravodaji. Thank you.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 Dobře, přistoupíme k bodu 12 na pořadu jednání. Spravodajem pro Evropský akt o přístupnosti je pan Kosa a za okamžik dáme panu Kosovi a jeho tlumočníkům slovo, ale počkáme, než tady bude větší klid. Uh, Děkuji a jak vidíte, máme tady jednak tlumoční do jazykové řeči a také převod řeči do textu. Takže s tím dávám slovo zpravodaji, panu Adamu Kosovi. Máte slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Mým úkolem je schrnout pozměňovací návrhy k tomuto návrhu a říct vám, jak vidím další postup. Už na začátku bylo zřejmé, že nás čeká hodně práce a budeme muset rozpracovat asi 40 kompromisů. Je tady řada nejasných otázek a dá se k tomu přistupovat různě. Už jsme měli schůzku stínových zpravodajů a v podstatě jsme měli dvě schůzky a dnes bude třetí. Já myslím, že nejdůležitější koncepce v tomto návrhu stanoviska je potřeba řádně vymezit. Musíme si stanovit cílové skupiny. Samozřejmě můžeme mluvit o tom, jak se přístupnost dotýká všech. Ale když implementujeme legislativu, musíme jednoznačně vymezit cílové skupiny. Můžeme použít koncepce, které jsou um, nejednoznačné, třeba omezená funkčnost. Já se vás chci zeptat, je to retorická otázka. Dejme tomu, že někdo jde se dvěma kufry v ruce. Má v takovém případě tato osoba omezenou funkčnost? Při implementaci této legislativy je opravdu důležité, abychom si vyjasnili takovéto koncepce. A pokud jde o koncepci zamýšlených nebo předvídatelných cílů, musíme si to jasně vymezit, protože je to obdobné, ale není to úplně totéž. musíme to probrat i se stínovými zpravodaji. A já jsem si také vyžádal stanovisko právních odborníků a jsem si jistý, že dospějeme k nějakému kompromisu. Ty přístupy jsou různé, pokud je o dodavatele, distributory. A musíme také stanovit, do jaké míry jsou rozdíly a jestli u každého produktu je nutná dokumentace o přístupnosti, třeba u motocyklu. Musíme se nad tím také zamyslet, až budeme implementovat legislativu. Já tady mám určité obavy a rád bych se o ně s vámi podělil. Jedna z těch věcí je časový plán. Než tuto legislativu přijmeme, než se implementuje a než uděláme transpozici, může už být rok 2022 nebo 2025. A otázka je, nakolik účinná taková legislativa v té době bude. A já jsem rád, že kolegové mají podobné obavy. Na základě doporučení ve výboru kom nebude žádný rozpočtový dopad, ale já se nejsem úplně jistý. slyším pořád víc o tom, že budou dodatečné náklady, takže to musíme také řešit. Osobně mi dodatečné náklady zase tolik nevadí. Přístupnost musí být především účinná. Ale musíme také zohlednit úplně všechny aspekty. Další otázka je pole působnosti. Co by měla, mělo pole působnosti zahrnovat? Uvedu vám příklad. Dává smysl zpřístupnit eh, automaty na jízdenky, když v mnoha členských státech si můžete koupit jízdenku jenom přes mobilní telefon. Já jsem si samozřejmě vědom toho, že pro starší osoby je přístupnost omezená těchto technologií. A chtěl bych zdůraznit, že mluvíme o roku 2020. Já se domnívám, že se musíme zaměřit na přístupné technologie IKT. a musíme být schopní poskytnout plně digitalizované a přístupné služby. Infrastruktura musí být přístupná jenom tehdy, když není do, e, možná digitalizace. Je to velká otázka. Otázka je, jak to udělají chudší země. Zdá se, že Evropa moc nepokročila, pokud je o inovace, protože neustále vytváříme pravidla, která brání ve vývoji. Proto je velice důležité, aby byla legislativa o přístupnosti jiná, aby motivovala inovace. Přístupnost a inovace musí jít ruku v ruce. Dochází k velice zajímavému vývoji. Často se ukazuje, že to poskytuje výbornou příležitost k tomu, aby technologie byly přístupné pro všechny. Musíme se také zaměřit na malé a střední podniky. A také vznikla otázka takzvaných startupů. Platí tyto startupy za malé a střední podniky? Startupy se zaměřují především na inovace a my musíme pomoct, aby vyvíjeli své produkty správným směrem. Citlivá je také oblast audiovizuální, například elektronické obchodování. To už je regulované. A tady musíme tyto předpisy zohlednit. Musíme zajistit, že směrnice o přístupnosti bude odpovídat stávající legislativě. Já si myslím, že vytvoříme dobré kompromisy, ale pokud je o technické specifikace, musíme se dohodnout na tom, nakolik by to mělo být omezené. Nesmíme ohrozit inovaci. Já myslím, že většina práce nás ještě čeká. Velice dobře spolupracujeme se stínovými zpravodaji, ale musíme vyjasnit docela velké věci. Pokud se nám to podaří, myslím, že ten návrh stanoviska bude dobrý a vyvážený. Chtěl bych upozornit, že toto je stanovisko, které spadá do výlučné pravomoci našeho výboru. A sdílíme pravomoci s dalšími výbory například IMCO. Máme tady silné postavení, musíme se zasadit o přístupnost a musíme se zasadit o osoby, které mají nějaké postižení. Musíme prospět jim i všem ostatním ve společnosti. A já bych byl tedy rád, kdyby každý občan Evropské unii mohl těžit z tohoto stanoviska. Mám z něho radost. Děkuji. Thank you, Mr. Koza. Uh... Děkuji, pane Košo. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Nejprve paní Blinkevičute za SD. Na dvě minuty, prosím. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěla poděkovat zpravodaji panu Koušovi který je velice aktivní a velice důkladný při své práci. Pokusím se teď eh, představit pozměňovací návrhy za skupinu SD k tomuto velice důležitému legislativnímu stanovisku. Eh, obecně bych chtěla poukázat na to, že frakce SD se domnívá, že návrh komise není špatný. Nicméně, abychom co nejlépe využili potenciál budoucího Evropského aktu přístupnosti, musíme rozšířit jeho oblast působnosti do některých dalších oblastí. Potřebujeme definice, které by byly co nejobecnější a veškeré výjimky si vykládat restriktivně, abychom nevytvářeli příležitosti ke zneužívání těchto výjimek. Je to velice důležitá legislativa která ulehčí každodenní život milionům Evropanů, nejen osobám s postižením, ale také seniorům a těm, kteří v určitých životních obdobích mají sníženou mobilitu například. a nemohou využívat služeb nebo zboží, eh, které to neumožňují. Eh, chtěla bych vás eh, také upozornit na následující. Frakce SD nemůže podpořit zúžení definice přístupnosti, tak jak to navrhuje zpravodaj. Pro naši frakci je nesmírně důležité, aby nejen osoby s postižením, ale také seniori a osoby se sníženou mobilitou mohli využívat navrhovaných opatření. Takovýto rozšířený přístup by také rozšířil okruh příjemců a byl by protiváhou eh, jakýchkoliv ekonomických argumentů proti navrhovaným opatřením obsaženým v eh, Evropském aktu přístupnosti. Eh, za druhé, uspůsobení okolí, adaptace okolí. Tak tady to není povinné pro členské státy podle návrhu komise což podle našeho názoru ponechává značnou díru v návrhu zákona. Proto se frakce SD domnívá, že eh, adaptace eh, vestavěného prostředí u služeb, které spadají do této směrnice, by měly být závaznou povinností pro členské státy. Naše frakce se také domnívá, že nový termín vytvořený zpravodajem tedy funkcionalita, požadavky na funkcionalitu, na místo požadavky na přístupnost, tak jak je to v příloze k návrhu, toto by oslabilo požadavky na přístupnost, protože tento koncept není dostatečně jasný a ponechává příliš mnoho prostoru pro interpretaci. Kromě toho naše frakce nesouhlasí s používáním eh, termínu využívání podle účelu. Namísto eh, toho eh, na, místo termínu předvídatelné používání. Protože tím se vlastně zužuje možnost použití určitého produktu. Nicméně podporujeme eh, myšlenku zpravodaje na rozšíření oblasti působnosti směrnice, pokud přístupnost se bude vztahovat i na platební terminály a eh, domácí elektrospotřebiče. To je nesmírně důležité. A je to potřeba proto, aby osoby s postižením mohly žít samostatně a nezávisle, právě tak osoby s funkčními omezeními. Podporujeme zahrnutí mobilních aplikací do této směrnice. Děkuji. Děkuji. Helga Stevens tady není, takže dáme slovo rovnou Marian Harkin na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji panu Košovi za dosavadní skvělou práci a i já se těším na dobrou spolupráci. Z mého pohledu Návrh komise je opravdu velice dobrým eh, výchozím bodem, který stanovuje kvalitní rámec. Mám k tomu několik připomínek, jenom málo, protože vím, že času máme málo. To eh, to stavěné prostředí, built-in environment eh, ve službách, to je předmětem některých mých pozměňovacích návrhů, protože se domnívám, že built-in environment musí být přístupné osobám s postižením, e, protože jinak e, si myslím, že občas nemá cenu, e, aby tyto služby vůbec byly přístupné. Spravodaj hovoří o digitálním přístupu, to je v pořádku, ale já se soustředím na pevně zabudované prostředí, built-in environment. Jeden pozměňovací návrh se týká toho, že komise říká, že eh, to musí být zavedeno nejméně zatěžujícím způsobem. S tím já souhlasím, ale zároveň musí být umožněno, aby všichni lidé eh, byli eh, schopni produkty a služby spadající do směrnice používat. Tady musíme najít určitou rovnováhu v našem návrhu. Podporuji princip univerzálního designu, a doufám také, že získám podporu pro jeden z pozměňovacích návrhů, který se týká toho, že komise hovoří o pravidlech pro hodnocení konformity. Tady si myslím, že ta pravidla musí být eh, přesná a efektivní. Pak eh, v jednom návrhu eh, navrhuji, aby členské státy zavedli e, opatření pro konformitu, e, které by stanovovaly minimální požadavky. To si myslím, že je oblast, na kterou bychom se měli ještě podívat znovu, protože někdy to vede k nezamýšleným následkům. A já jsem připravená se k tomu ještě vrátit. Potom ještě dvě připomínky na závěr. Tak jako ostatní, e, já zavádím e, pojem osoba s funkčním omezením. Zpravodaj říká, že to rozhodně potřebujeme definovat, tuto cílovou skupinu, když implementujeme legislativu a to je v pořádku. Ale když se podíváte na návrh komise, tak komise definuje osoby s funkčními omezeními. A já souhlasím s tím, že můžeme usilovat o určité změny, ale také souhlasím s kolegyní od socialistů, že eh, je potřeba zahrnout i seniory. I z ekonomického pohledu to dává smysl. Tak eh, to by bylo z mé strany všechno. Už jsem přetáhla čas a těším se na dobrou spolupráci se zpravodajem. Děkuji paní Kuněva na tři minuty. Připojuji se ke kolegyni a děkuji za eh, konstruktivní spolupráci. Jsem velice ráda, že se nám podařili, podařilo jít stejným směrem při vypracování této zprávy. Eh, tak to jsme eh, pracovali i v petičním výboru. Musím říci, že k tomu principu tam se zřejmě shodneme s panem Kosou, ale je tady jeden prvek, na něž se musíme soustředit. A je to definice jako zpravodajka pro petiční výbor a po dialogu, prohloubeném dialogu, který jsem měla s organizacemi, které zastupují eh, lidé, lidi s postižením. Jsem eh, dospěla k závěru, že definice, kterou komise kterou ten petiční výbor přijímá, byla eh, přijata eh, většinou, která je mírně konzervativní a byla přijata eh, po mé prezentaci. Ta moje prezentace se zakládá na zprávě o právech žen. Já jsem tam také novou zpravodajkou. Bylo to pro mě potěšení moci konstatovat, že že ve výboru pro zaměstnanost kolega Kosa navrhl podobnou definici. Takže si myslím a doufám, že to bude moci být i odsouhlaseno a že to zůstane tato definice, protože nám pomůže rozšířit pole působnosti. Uznáváme eh, slabší postavení lidí s postižením, aniž bychom je za to, za tuto slabost nějakým způsobem obvinovali. Kromě toho je nezbytné, abychom byli i koherentní eh, s těmi návrhy v různých výborů. K tomu, co já předkládám, musím si, že zcela eh, plně souhlasím a mám plnou důvěru v to, co pan poslanec Kosa dělá. Snažila jsem se odkázat také na koncept zaměstnanosti těchto lidí. Domnívám se, že je vhodné, zavést ten koncept, koncept specializovaného personálu, toho, který může být na pomocen těmto postiženým lidem. To hlavně v souvislosti s těmi dostupnými výrobky. Tento personál specializovaný bude buď k dispozici těm dodavatelům služeb nebo eh, členským státům, které o to projeví zájem a mohl by být financován z Evropského sociálního fondu. Což se týče způsobu platé, placení, tak eh, pan poslanec Kosa tady vyslovil určitou rezervu, řekl, že nemůžeme říci členským státům, jakým způsobem mají financovat tyto služby. Ale já bych chtěla říci, že se jedná jenom o návrh. Nemůžeme donutit členské státy k tomu, aby eh, tuto cestu nastoupili. Je to prostě otevřený návrh, který předkládáme vaší pozornosti a podle mě tento návrh přispívá k tomu, že vykročíme správným směrem, který si přejeme všichni. Děkuji. Děkuji a slovo má paní Ždanoka na dvě minuty za zelené. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji Košovi za velice dobrou odvedenou práci. Doufám, že během schůzí stínových zpravodajů všichni najdeme co nejlepší formulace. Podle mého názoru a podle toho, co zaznělo v dnešní diskuzi a také v různých slyšeních, jsou tu dva sporné body, kde budeme muset najít kompromis. Za prvé je to oblast působnosti, tedy jaké osoby by měly spadat eh, do této směrnice. Víme, že eh, výbor regionu navrhuje, aby mezi osoby s funkčními omezeními byly zahrnuty i osoby s postižením. Dosavadní kompromisní formulace zní osoby s funkčními omezeními, včetně osob s postižením a e, os, včetně osob e, s omezeními způsobenými věkem nebo dalšími omezeními. A můj vlastní návrh spočívá v tom, že nejširší a nejsprávnější formulace by zněla takto osoby s funkčními omezeními a osoby s postiženími. Tento přístup ale ještě musíme prodiskutovat a najít kompromis. Potom, podle mého názoru, ten druhý bod, o kterém už jsme se bavili na schůzích stínových zpravodajů, je způsob použití produktu. Tady jsou dva různé názory. Za prvé, když používáme slovo intended, zamýšlený způsob využití, a druhý, druhý názor navrhuje slovo foreseeable, tedy předvídatelné použití. Tady ještě musíme najít kompromis a najít nějaké argumenty pro e, to či ono slovo. Doufám tedy v co nejlepší výsledky při další práci na tomto tématu. Děkuji vám. Děkuji, Laura Adža, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také kolegovi Košovi za jeho práci. I když eh, bychom bývali chtěli být více začleněni do práce, eh, která se zde předkládá, protože ve skutečnosti, co se týče našich pozměňovacích návrhů, tak to se opravdu neděje. Na jedné straně se domnívám, že eh, práce kolegy eh, Koši je velice eh, pozitivní a specifické, tak na druhé straně jsou tady i kritické body a tyto kritické body se stávají opravdu velmi důležitými. Je třeba, aby byly řešeny, abychom mohli podpořit tuto práci, protože článek 3, odstavec 10, říká, že členské státy mohou rozhodnout, že budou vytvářet životní prostředí tak, aby bylo přístupné podle, eh, ve smyslu této směrnice. Čili v teorii Řekněme si, že chceme, aby služby a výrobky byly přístupné, ale v praxi vlastně nevytváříme e, žádnou povinnost, není to tedy povinné, aby tento náš úmysl opravdu byl zrealizovan, aby tedy tyto osoby e, měly zaručený tento přístup k, do budov například, tam, kde se například poskytují tyto služby. Také jsem chtěla pochopit, jak to, že z tohoto eh, hlediska kolega eh, nezměnil pozměňovací návrh a nepřijal tento pozměňovací návrh, protože já jsem nebyla jediná, která ho předkládala. Také ostatní kolegové z jiných frakcí předložili podobný pozměňovací návrh. V tom případě, tedy již se kolegyní Stevens, jsme hovořili o tom, že je potřeba všeobecná, všeobecný program, aby byl tedy přístup pro tyto lidi ve všech budovách při výstavbě. A to by mělo být zahrnuto i do tého návrhu legislativního, který, o kterém dnes diskutujeme a to je vlastně i předmětem naší práce. A to také proto, že dohoda OSN eh, vlastně po, požaduje potom, kdo odsouhlasí tuto směrnici, aby se přizpůsobil eh, tedy v, při výstavbě například budov eh, a aby zaručil tedy přístupnost pro všechny, i pro postižené. Takže já doufám, že v příští práci bude více spolupráce a že tento kritický bod bude řešen. Děkuji. Děkuji, paní Melan už tady není. Chce pan Martan mluvit za ní? Ne? Dobře, děkuji. Hlasovat eh, ve výboru EMPL. Neomlouvám se ještě. Marek Plura žádá o slovo. Prosím. Prosím, pane Pluro, dvě minuty. Děkuji za tuto prezentaci, za tuto zprávu, děkuji zpravodaji a ostatním, kteří se podíleli na této práci, která je těžká a důležitá. Je to také pionická práce, protože hovoříme o přesném vypracování definic. Já jsem velice eh, spokojen s tím výsledkem, kterého zatím dosahujeme. Vidím, že eh, se zde hovoří o přístupnosti eh, k službám a výrobkům pro postižené osoby a to určitě vylepší kvalitu života všech lidí, nejenom e, těch postižených, ale i těch, kteří mají třeba nějaké omezené, jenom mírně omezené možnosti. To se může stát každému v některé fázi života ta e, otázka přístupnosti je také formou vlastně podpory e, těm, kteří vyrábějí předměty nebo poskytují služby. A tyto produkty vlastně patří potom do nové kategorie pro, pro nové, novou kategorii zákazníků. A díky e, těmto předpisům oni budou moci tyto produkty používat. Rád bych ještě zdůraznil jeden zvláštní rys, a, ne, a to přístup Eh, na určité pozice v pracovním procesu. Čili to je nezávisle na tomto eh, dokumentu. Je důležité, abychom se tím zabývali, protože když nějaký postižený člověk eh, má aktivní zaměstnání, může pracovat v tomto zaměstnání pouze pokud toto pracovní místo je vybaveno eh, adekvátně k jeho situaci, což předpokládá spolupráci mezi zaměstnavatelem a mezi zaměstnancem. Já doufám, že tento aspekt bude také možné pojednat v této směrnici. Často je totiž pracovní trh omezen, eh, protože eh, zaměstnavatele mají obavy, mají totiž strach z toho, že eh, tato směrnice nebo tato nařízení bude je nějakým způsobem omezovat, což nepomáhá postiženým při hledání práce. Děkuji. Děkuji. Hlasovat ve výboru M se bude 22. nebo 23. března. Hlasovat v příslušném výboru IMKO se bude 25. dubna. Pokračujeme eh, bodem 13 na pořadu jednání, což je prezentace eh, Evropské komise eh, o nařízení o agenturách. Týká se to tří navrhovaných revizí třech agentur Evropského centra rozvoje profesní přípravy CDFOP, Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci EU OŠA a Evropské nadace pro eh, zaměstnanost a životní podmínky v Evropě Eurofound. Eh, já nejprve dám slovo panu Davidu Pascalu Dionovi, který je ředitelem oddělení v DG Employment. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Dobré ráno, vážení poslanci, vážení kolegové. Děkuji moc krát za tuto příležitost prezentovat ve vší stručnosti náš návrh revize tří zakládajících nařízení. Bude to dvojí eh, akt. Já začnu a potom moje kolegyně paní Bachmann bude pokračovat. Já jsem tedy vedoucím oddělení pro sociální dialog a proto z tohoto titulu mám na starosti vztahy s agenturou Eurofound. Já bych chtěl začít několika slovy o obecných ustanoveních, které jsou relevantní pro všechny tři agentury a potom předám slovo Daně, která eh, má na starosti vztah s agenturou CDFOP. A ta eh, upřesní eh, určitá ustanovení, která se týkají specificky CDFOPu. Předpokládám, že vám nemusím připomínat, že hlavní příspěvek, který tyto tři agentury přinášejí práci Evropské komise a také všem ostatním evropským institucím, parlamentu a radě, a kromě toho také přispívají k práci našich sociálních partnerů a společnosti jako takové v oblasti eh, životních a pracovních podmínek v případě Eurofoundu eh, a v, v oblasti agentury v Bilbao eh, a také v oblasti profesní přípravy, dovedností a kvalifikací v případě CDFOPu. Já bych teď chtěl trošku odůvodnit eh, potřebu revize těchto tří zakládajících nařízení. V podstatě jsou k této revizi eh, dva konkrétní důvody. Prvním z nich je, že je potřeba sladit eh, tato zakládající nařízení se společným přístupem k decentralizovaným agenturám. Jak si jistě vzpomínáte, v roce 2012 se Evropské instituce shodly na společném přístupu, aby racionalizovali a zjednodušili fungování decentralizovaných agentur. A u těchto tří revizí chceme v podstatě zesouladit to, co je ve společném přístupu s těmito třemi agenturami. Jak možná víte, v případě CDFOP a Eurofound jsou zakládající nařízení už z roku 1975, takže jsou staré přes 40 let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 toto uspůsobení mohlo být provedeno dávno. E, dalším důležitým rysem e, CDFOPu, Eurofoundu a e, agentury z Bilbao je to, že tyto agentury jsou tripartitní. V tom smyslu, že členové správní rady a také předsednictva nejsou pouze z členských států, ale také jsou jmenováni sociálními partnery, což je zajímavý rys těchto tří agentur. Já se k němu ještě vrátím. Druhý důvod pro eh, tuto revizi spočívá v tom, že je třeba přizpůsobit eh, nařízení realitě těch tří agentur. Jak jsem už zmínil, eh, dvě z těch agentur jsou staré přes 40 let a jak si jistě umíte představit, v oblasti práce těchto tří agentur došlo k určitým změnám za poslední desítky let. A jedním z účelů revize by mělo být zohlednit tyto změny přímo v nařízení. Ještě než se pustím do podrobností ohledně těchto revizí, chtěl bych připomenout, že pro komisi je důležité, že tyto revize se snaží ještě více specifikovat a posílit vzájemnou spolupráci těchto tří agentur. Ta už samozřejmě probíhá, ale my bychom ji tedy chtěli ještě zintenzivnit. Teď mi dovolte pár slov k několika mm, důležitým eh, rysům těch plánovaných revizí. Vezmu to detailněji. Pokud jde o organizaci agentur, Jistě jste si všimli, že pokud jde o složení správní rady nebo budoucí správní rady, navrhuje komise uchovat status quo, což znamená, že navrhujeme uchovat složení správní rady, neboli nenavrhujeme snížení počtu zástupců sociálních partnerů. Jak možná víte, u těchto tří agentur, které mají tripartitní povahu, jak už jsem říkal, eh, národní sociální partneři jsou také členy správní rady. To chceme uchovat, protože se domníváme, že tripartitní povaha těchto agentur skýtá přidanou hodnotu, které se nechceme vzdát. Další aspekt, kde probíhá několik změn, eh, jsou úkoly správní rady nebo exekutivní rady, která se prozatím nazývá předsednictvo, a také uh, úkoly výkonného ředitele. Eh, tady navrhujeme několik změn, které nejsou tak velké, jak by se zdálo. Jedna změna ohledně těchto úkolů spočívá v tom, že správní rada se stane instancí, která bude jmenovat výkonného ředitele a také ostatní zaměstnance agentury. To je změna, protože eh, doposud tomu tak bylo pouze u eh, agentury z Bilba, že správní rada může jmenovat ředitele. Není tomu tak ale u CDFOPu a u Eurofoundu, kde eh, jmenovací instancí je komise. A tato změna že jmenovací pravomoci dostane správní rada, by měla poskytnout větší autonomii těmto agenturám. Pokud jde o ředitele, tak vzhledem k tomu, že ho bude jmenovat správní rada, on tedy bude jmenován správní radou, což ale příliš nemění uh, jeho úkoly. A pokud jde o e, personál, tak vzhledem k tomu, že jmenovací instance bude v podstatě zodpovědnou, tak tady dochází k jedné změně oproti současné situaci. E, protože v souladu s obecným přístupem Návrh říká, že pravomoci správní rady, pokud jde o zaměstnance, budou delegovány z pravidla na výkonného ředitele. Takže budeme v podstatě ve stejné situaci, jako je ta současná, pokud jde o řízení personálu pokud jde o každodenní chod, uchová si výkonný ředitel své pravomoci, které má nyní. Pouze za výjimečných okolností bude možné, aby správní rada odebrala no, zrušila tu delegaci pravomocí na výkonného ředitele, pokud jde o řízení personálu. Samozřejmě neočekáváme žádné konflikty mezi ředitelem a zaměstnanci, ale v případě potenciálního konfliktu bude správní rada moci odebrat řediteli jeho kompetence a dát je někomu jinému. Takže to je pouze pro případ určitých výjimečných situací. A na závěr bych chtěl říci, že v těch revizích jsou určité konkrétní body pro jednotlivé agentury. Dana za chvíli řekne něco k CDFOPu. Já bych chtěl ještě říci, že pokud jde o drtivou většinu těch ostatních ustanovení v zakladajících nařízeních, tak eh, ta jsou v podstatě všechna v souladu s obecným přístupem. A momentálně platné otázky financování a zaměstnanců, to je také v souladu právě tak eh, programování, rozpočet, eh, evaluace a přeskum. Takže to by bylo z mé strany všechno. Jsem k dispozici pro případné otázky, ale nejprve dám slovo Daně, která nám řekne pár slov k SEDEFOPu. Ano, jenom pár slov, prosím, protože máme časový zkus. Prosím, máte slovo. Ano, mnohokrát děkuji. Já budu pokračovat dalšími podrobnostmi, které se týkají CDFOPu. Jak už říkal kolega David, návrhy na revizi mají dvojí cíl. Na jedné straně jde o přizpůsobení společnému přístupu, ale současně jde také o aktualizaci definice mandátu a úkolů. A konkrétně v případě CDFOPu jsme využili příležitost, abychom mandát přizpůsobili i na základě doporučení z nedávného externího hodnocení CDFOPu, aby to odpovídalo aktivitám, které jsou začleněny do pracovního programu CDFOPu a z více, do víceletého eh, programu, tak jak to schválila správně rada už na nějakou dobu. My jsme tedy navrhli, že vyjdeme ze základního nařízení, které teď odkazuje na úlohu CDFOPu v tom, že napomáhá komisi při prosazování a vývoji politik pro odborné vzdělávání, ale současně CDFOPu svěřuje úkol podpořit implementaci evropské politiky pro odborné vzdělávání. Takže pokud jde o definici mandátu, vycházíme z toho, co je teď v tom základním nařízení a obsahové změny navrhujeme hlavně ve vztahu k úkolům, protože jak jste asi viděli, v současném nařízení jsou úkoly, které na jedné straně neodpovídají úplně činnostem, které provádí CDFOP, a na druhou stranu jsou tam určité úkoly, které už nejsou tak relevantní v současném kontextu, pokud je o spolupráci o, v oblasti odborného vzdělání. Já ocituji základ, to základní nařízení, kde se CDFOPu svěřuje úkol podpořit přizpůsobování standardů pro odborné vzdělávání s výhledem na vzájemné uznávání kvalifikací. To už ten není v jádru této politiky. Takže uvidíte, že ten nový návrh odkazuje konkrétně na dovednosti a kvalifikace, kromě odborného vzdělávání a e, těchto politik, a jde také o podporu komise při rozvoji a implementaci těchto politik. A současně chceme také spíš odkázat na tripartitní povahu agentury, protože v tom článku, kde se vymezují cíle agentury, odkazujeme na to, že agentura by měla poskytovat služby a měla by podpořit vzájemné sdílení znalostí mezi národními aktéry, především mezi vládami a sociálními partnery. Ten odkaz na tripartitní povahu je tedy důraznější v tomto novém návrhu komise. Rozsah těch úkolů z hlediska obsahu, pokud je o odborné znalosti a kvalifikace, vychází z právního základu pro CDFOP, protože my jsme se podívali na tři články smlouvy 165, to se týká vzdělání, článek 166, který se týká odborného vzdělávání, a 149, který se týká zaměstnanosti. A já vám uvedu pár takových jednoduchých důvodů, proč máme trojí právní základ. Za prvé jde o to, že tohle nemůžeme omezit na jeden sektor, protože to zachází mnohem dál, než je jenom odborná průprava. Na druhou stranu definice toho, co je to v podstatě odborná průprava, se liší v notlivých zemích. A aký v oblasti, této oblasti proto musí mít duální právní základ, je to článek 165 a 166. A v neposlední řadě odborná průprava se zaměřuje na osoby, které potřebují nějaké dovednosti pro trh práce a proto to má přímý, přímou vazbu na cíle, o kterých pojednává článek o zaměstnanosti ve smlouvě. A chci také připomenout, že článek 166 vyzývá Unii, pokud je o implementační pravomoci v oblasti odborné průpravy, a proto si myslíme, že je důležité, aby Evropská agentura nebo Evropské agentury, které se věnují této politice, by se měly zaměřit na podporu této implementační role na úrovni Unie. A v neposlední řadě možná, že v oblasti dovednosti a kvalifikace bych ještě chtěla zmínit, že toto nejsou nové úkoly, které se přidělují CDFOPu, to jsou úkoly, které už má v ročním pracovním programu nějakou dobu a jsou také uznány z právního hlediska přes různé právní akty, jako je to rozhodnutí o Europasu. Tam je odkaz na konkrétní úlohu CDFOPu při podpoře implementace a souladu s tím, co právě bylo řečeno, znění, které najdete v návrhu komise, neodkazuje na konkrétní právní nástroj, protože my chceme, aby toto zakládací nařízení mělo dlouhodobou platnost. A proto jsme se vyhnuli odkazům na konkrétní nástroje a použili jsme odkazy na generické úkoly, na to, co dělá agentura. Děkuji. Děkuji. A nyní předáme slovo zpravodajům. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych chtěla poděkovat eh, zástupcům Evropské komise za jejich prezentaci a za výměnu názorů, eh, kterou eh, dnes dopoledne máme. Já jsem zpravodajkou tohoto návrhu pro Centrum pro eh, vzdělání CDFOP, takže já se zajímám zvláště o tuto agenturu, ale Potvrzuji i moji vůli, i všech ostatních zpravodajů, pana Kalešambo a pana Oka, za to, že se zajímáme i o dvě druhé agentury a chceme tedy potvrdit naší vůli, že budeme pracovat společně i stranou našich frakcí a stranou naší národní příslušnosti, proto abychom dospěli k eh, dobré silnému stanovisku o parlamentu k revizi tohoto nařízení o agenturách moje návrhy eh, se zakládají na společném postupu, eh, tak jak to bylo rozhodnuto v roce 2012 Evropským parlamentem, radou a komisí. A eh, chceme zracionalizovat a zjednodušit fungování těchto agentur. Rada bych dnes vás seznámila s hlavními myšlenkami, které budu hájit ve své zprávě. Jsou to hlavně čtyři hlavní zásady. Za prvé, Ráda bych chtěla potrhnout i e, tu poznámku o kompetencích a o kvalifikacích. A to v návaznosti na e, vzdělávání a výchovu, což se týká článku 165 a 166. Takže e, bych já také chtěla podtrhnout tu myšlenku dvojí legální, dvojího legálního právního základu. To si myslím, že je třeba eh, obměnit v CD eh, FOPu. Tam je třeba eh, potrhnout, že je třeba kvalifikaci a kompetenci tam začlenit. Druhý bod, rada bych uvít, tady uvítám ten systém tripartitního vedení těchto agentů tur, to je opravdu eh, něco navíc, to je nadhodnota. A všechny osoby, s kterými jsme pracovali s kterými jsme potkali, říkají, že to takhle bude správně a že chtějí, aby sociální partneři, členské státy a komise byly na stejné úrovni, když se jedná o tom, že se bude rozhodovat o strategiích a o pracovních eh, oblastech eh, důležité pro agentury. Je důležité, aby ti pracovníci v terénu měli možnost se se tedy zabývat těmi strategiemi a politikou a aby se podíleli na rozhodování o těchto strategiích. Ta moje zpráva se bude zdůrazňovat hlavně ten fakt, že cílem CDFOPu je, aby e, přispíval zcela rovnoprávně e, práci mezi komisí a členskými státy. A za třetí, nové úkoly, které bude mít CDFHOP, já je podporuji a jdou tím směrem e, činností, které již tato agentura již e, provozuje, tak jak to řekla i komise. A čtvrtý bod, moje zpráva, e, bude připomínat strategickou roli, kterou tato agentura má při roli, to jest, že definuje základní strategické směry a činnosti, čili celé řízení té agentury eh, musí odpovídat tedy eh, tomu řízení. Já bych rada využila přítomnosti komise, paní předsedkyně, abych se na ně otači, obrátila s otázkou, která je důležitá. Dnes jsme vlastně neslyšeli odpověď na eh, jednu otázku. Možná, že komise nám bude moci odpovědět. Já jsem to tady zatím nezaslechla. Myslím si, že to je otázka, která kterou si kladou i jiní kolegové. A je to následující otázka. Proč Eh, nečekat. Proč tedy hodnocení eh, těch agentur, eh, které komisi, komise teď dělá, proč to nepoužije k tomu, aby revidovala tyto agentury? My navrhujeme nyní změnu, změnu tedy statutu těchto agentur, ale na konci roku budeme mít závěry vlastně hodnocení těch agentur a to by mohlo vést k dalším novým změnám statutům. Takže já chápu, že je potřeba jít rychle ale, ale jsem dosti skeptická eh, vůči eh, této časové posloupnosti. Tím spíš, že eh, společný přístup nemá charakter legálního, legální povinnosti, takže si myslím, že to bude velice těžko ospravedlitelné říci, že my dnes utrácíme peníze a čas pro revize a bude tam další revize ještě v roce 2018, čili ta moje otázka je, proč revidovat nyní, proč nemůžeme počkat až na to hodnocení komise. To je to, co jsem chtěla říct. V každém případě eh, jsem velice ráda, že mohu pracovat společně s eh, mými kolegy. Myslím si, že to je opravdu důležité, abychom mohli dospět k společným návrhům pro všechny ty agentury dohromady. Děkuji, slovo má pan Hoc, který má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 Rozmawialiśmy bardzo długo z panią dyrektor na naszym posiedzeniu komisji, panią dyrektor. Mluvili jsme dlouho e, s paní a s ředitelkou OŠA a dnes budu stručnější. My jsme se detailně zabývali různými problémy a jenom stručně bych chtěl předložit pár poznámek. Naše agentura EOŠA má za úkol podporovat vypracovávání bezpečnostní politiky a zdraví na pracovištích. Já vám uvedu tři údaje. 4 tisíc smrtelných úrazů eh, za rok v celé Evropské unii, 3 eh, miliony eh, nehod pracovních úrazů v celé Evropské unii během jednoho roku. To jsou různé úrazy méně a více vážné. Pokud bychom reagovali eh, rychleji, tak by se nám podařilo eh, vyřešit 100 eh, tisíc různých, nebo předejít 100 tisícům různých nehod. Čili komise a ty tři agentury tuto informaci přijali a budou s námi spolupracovat. A my zdůrazňujeme, že je třeba zajistit koherenci a transparentnost ve všech nařízeních. Zástupce eh, Evropské komise hovořil o nutnosti, že je třeba mít společný postup a že je třeba přizpůsobit tyto texty skutečnosti a řekl, že to je pravidlo, ale eh, já bych chtěl zdůraznit ještě další věc. My jsme rádi, že se tam zachovává ta tripartitní povaha eh, té agentury, protože ta dohoda mezi sociálními partnery je podstatná. A vzhledem k tomu, že jsme si vyslechli další informace, tak já budu ještě přesnější, až budu předkládat moji zprávu. Děkuji a nyní pan Klave Šambo, prosím. Vy jste zpravodajem pro Eurofound. Thank you, <coughs> chairwoman. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu mluvit francouzsky. A to z následujících důvodů. Eh, budu hovořit francouzsky, protože jsem eh, že, že přesto, že mluvím, že jsem viděla, že zástupce komise určitě hovoří mojím jazykem, i když jeho angličtina je perfektní. A také hovoří, budu hovořit francouzsky, aby mě eh, přímo rozuměli někteří z mých kolegů. Tak za prvé, tato úžasná myšlenka a tento pracovní plán komise, eh, tento nápad, že bude revidovat tyto eh, agentury, je výborný a Eurofond eh, je opravdu prestižní agentura, která toho hodně vykonává. A my k tomu přistupujeme tak, že tyto agentury mají velice zá, dobrý, solidní základ, ale bereme to tak, že bude takto posílena jejich funkce. Jsou to, a připomíme si, agentury evropské. V analýze, kterou musíme provést, já to zjednoduším, e, jsou tam dva rozdílné aspekty. Na jedné straně je to organizace a řekněme struktura, Eh, struktura a postupy těchto agentur a k tomu eh, samozřejmě zdůrazňujeme eh, zdůrazňujeme tu společnou vizi, kterou ty agentury potřebují. To je velice dobré, i když to vlastně není mandát, to je jenom, to je jenom pobítka, ale můžeme toho využít. Já zřejmě navrhnu svým kolegům do budoucna, aby došlo ještě k větší integraci, i když už teď eh, předkládáme návrhy, abychom mohli zároveň sledovat to, co se dělá v ostatních agenturách a eh, těžit ze synergií. Čili to je organizace. A my bychom chtěli najít, eh, řekněme, nějakou společnou obdobnou strukturu. Nemůžeme ale říci, že to je něco, naprosto nezbytného, ale bude to dobré. V tomto smyslu já určitě předložím eh, návrhy, vyslechnu si i jejich návrhy, protože je mnoho věcí, které můžeme dát dohromady. A například posílení posílení například eh, executive board, eh, posílení funkcí ředitelů hlavně při jasné specifikaci eh, těch funkcí, eh, profesionalizaci a eh, například i ty mosty, které je třeba postavit mezi institucemi evropskými a těmi executive boards a mezi agenturami a tak dále a tak dále. Čili to všechno je možné, ale pak jsou další dva body. První to je Eh, myšlenka, že zachováme 27 členů eh, v těch odvětvích tripartitních, což je, já nevím kolik, 80 eh, zastupců v tom executive board a to je velice nákladné a možná by to bylo i méně operativní. A proti tomu, oproti tomu, co Eh, nebo spíš ani tak oproti tomu, ale spíše eh, upřesňuji to, co řekla moje francouzská kolegyně. Ta, a to tripartitní zastoupení, to znamená odbory, zaměstnavatele a komise, ne, tak by to nemělo být. To by mělo být zástupce odborů, eh, zaměstnavatel a národ. A to je veliký rozdíl protože mluvíme o Evropské agentuře. A když se hovoří o Evropské agentuře, která by měla být účinnější, eh, když hovoříme o této agentuře, která mě eh, byla být eh, víc prezentace schopná, tak si myslím, že agentura, která funguje dobře o těch členech, která funguje docela dobře, a mít potom eh, mít, já nevím, 80 ředitelů, tak to nemá smysl. Já si myslím, že bychom měli být racionálnější. My jsme předložili návrhy, které se tohoto týkají a tyto návrhy se týkají hlavně rotace, eh, zástupnosti jistých eh, skupin, která by měla být rotující, abychom mohli říct například management board, tam by mohlo být například 9 a 9 zástupců a je třeba vzít v potaz to, že a paní, eh, poslyšte, já jsem nejsem jistý, že eurofond je méně důležitý. A moji kolegové měli čas eh, o tom hovořit, takže když chcete, abych já to nevysvětlil, tak dobře, já to tady zarazím a budu pracovat jindy. Ale opravdu, my, eh, my nesouhlasíme s tím, že jiní mohli mluvit přes čas a já ne. teď máme opravdu málo prostoru, protože máme na pořadu jednání tolik bodů. Agenturám se jistě vrátíme, stejně jako každý rok. Vrátíme se k ním několikrát. Nicméně je tady několik otázek, které zazněly na adresu komise. Dostanete jenom tři minuty, protože máme tolik věcí na pořadu jednání, ale pokuste se odpovědět alespoň na některé z nich velmi stručně. A jedna z těch prvních otázek byla, proč ta revize přichází teď? Jestli je tady něco podezřelého. Děkuji, paní předsedkyně, protože eh, poslanci mi dají příležitost, abych hovořil na mateřském jazyce, tak toho využiji, abych odpověděl na tuto otázku, která se týká toho timingu. To je, eh, tohoto návrhu komise navrhla balíček pro tuto revizi, pro tyto tři agentury. A e, otázka se kladla, zda by bylo lepší čekat nebo ne. E, jak vy víte, e, když komise nastoupí na uh, hodnocení, tak víte, že to chce trochu času. Tato hodnocení určitě uh, nebude ukončeno koncem tohoto roku, možná až bude hotovo až na začátku roku. A na základě tohoto vyhodnocení potom komise nařídí nebo rozhodne, zda je potřeba ještě udělat další revizi. Ale je třeba udělat analýzu pro tuto revizi a to také vyžaduje několik měsíců. Čili z hlediska komise je velice těžké, abychom mohli dělat nějaký nový návrh, který by se týkal podstaty těchto agentur, a to před rokem 2020, protože je potřeba udělat analýzu dopadu, je potřeba konzultovat sociální partnery, takže to se nám nezdá být možné, že bychom v tomto mandátu uh, tato komise mohla vypracovat eh, návrh, eh, hlubší návrh o těchto různých agentur. Proto my jsme chtěli to všechno rozdělit do dvou období, aby tato revize byla nejdříve techničtější, administrativnější, kde by se eh, odrazil ten přístup společný a potom to bude chtít víc času, aby bylo možné udělat hlubší revizi, hlubší a to bude se přesouvat do nového mandátu a bude to nové, nové, nový návrh. Děkuji za to, že jste se pokusil o stručnost. Já myslím, že na, příští na příští úzce koordinátorů si probereme, jestli se k této věci musíme vrátit. Protože někteří členové nebyli spokojeni s časovým plánem. Takže lhuta pro pozměňovací návrhy je 30. březen ve 12 hodin a posuzovat se budou 25. dubna. A přijetí zprávy výboru EMPL bude 21. nebo 22. června. Takže v zásadě se na tom asi shodneme. To znamená, že jsme u bodu 14 na pořadu jednání, což jsou finanční pravidla vztahující se na souhrný rozpočet Unie a tady předám slovo zpravodajovi, což je pan Lavrille. Prosím. Madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokuším soustředit a být co eh, nejstručnější, protože my již eh, máme sklus od čtvrt hodiny. Eh, tak bych vám chtěl říct, že tento, toto stanovisko se uh, spadá do polovičního období revize finančního rámce do roku 2020, čili Eh, jedná se o revizi nařízení, kterému se říká Omnibus. To by měla být příležitost eh, zjednodušit tedy aplikaci pro evropské fondy. Náš eh, výbor zaměstnanosti a sociálních věcí má kompetenci pro články 263, tam, kde se jedná o evropská financování sociálních programů, 266, 264, 271, kde se jedná o globalizaci, a 273, kde se jedná o e, pomoc těm nejchudším. V současné době ta pravidla e, řízení a kontroly jsou velice komplexní, což je velice těžké e, pro aplikaci, jak pro ty, kteří ho řídí, jak pro ty, kteří jsou koneční uživatele. Je velice obtížné moci mít přístup k těmto fondům. Někdy je velice těžké i jenom předložit žádost. E, účetní dvůr nicméně e, chce, aby se více používalo to, čemu se říká obce zjednodušeného postupu, což by umožnilo e, i se vyhnout, vyhnout chybám. Zde hovořím o chybách, o chybách a ne podvodech, protože u těch zjednodušených postupech Eh, tam u těch postupů nedocházelo k žádným podvodům. Čili šlo by o to, aby byla celkem vy, vylepšený uh, účinnost přístupu. Eh, je to tedy velká sázka pro Evropskou unii, aby používání těchto evropských fondů byla dohloubky poznána a je třeba, aby to znali jak podniky, tak členské státy, tak občané. V, naš, v mém návrhu zprávy budu eh, zúrazňovat, že je třeba, aby, eh, aby eh, strop byl na 50 tisíc eur, což je zvýšený strop a je to o 100 tisíc víc, než to, co navrhuje komise obecněji. Je zcela důležité, aby došlo k revizi politiky, která se týká směřování tam, kde je velmi mnoho povinností, které jsou zcela eh, v nesouladu s regionálními skutečnostmi. Jelikož se fondu chce dodat větší flexibilita, co, jak při používání, tak eh, při jejich eh, tak přístupu k ním, tak to všechno já bych zmínil ve své zprávě, kterou vám předložím. Je to někdo ze stínových zpravodajů? Kdo by chtěl něco krátce dodat? Pan Pirinský. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl připomenout pár aspektů, které souvisejí s konkrétními otázkami jež se týkají fondů, které jsou v kompetencích našeho výboru. Za prvé, článku 125 nového finančního nařízení a v novém článku 38 se pamatuje na možnost části alokací z evropských fondů a možná také zdroje z eurofondu pro eh, ty nejchudší, aby tyto prostředky byly alokovány do trustových fondů nebo do fondu pro strategické investice. Což je nesmírně problematické a vyvolává to otázky. Jaká opatření chce komise podniknout pro to, aby podpořili ESF eh, e a eh, třetí implementaci, místo aby brala členským státům tyto alokace? Jak by se tento návrh dal vysvětlit ve světle těch nových horizontálních priorit eh, Evropského strukturálního a investičního fondu, pokud jde o migraci a uprchlíky? Mohla by komise vysvětlit, co má na mysli, když zavádí, cituji, diferencované zacházení s investory v kontextu ESIF a zejména, jakým způsobem se to projeví na Evropském sociálním fondu. Dále, mohla by komise naznačit nějaké příklady nějakých eh, separátních priorit ESF, eh, e které by mohly být nastaveny v určitém programu, aby byla možná podpora eh, z kofinancování až do 100% operací prostřednictvím finančních nástrojů, které umožňují kombinaci s TIB finančními produkty a EFSI. Potom je tu další sada dvou otázek, které se týkají následujícího. Jaký je důvod, proč komise navrhuje změny v Evropském programu sociální inovace ohledně orientačního procenta ročního financování těch tří eh, os EASI eh, e a odstranění orientačních procent eh, právě u tematických sekcí jednotlivých os Jak si představuje komise roli Parlamentu při nastavování priorit v rámci programu EASI v kontextu toho plánovaného pozměnění? Tady bych chtěl připomenout, paní předsedkyně, že stanovisko výboru EMPL k revizi víceletého finančního rámce požadovalo uchování eh, orientačního čísla 61% u osy pokrok. Mohla by komise také vysvětlit, jaké bude zjednodušení pro příjemce a správní orgány, které by plynulo z navrhované modifikace v příloze 1 nařízení ESF? přes změna indikátorů pro bezdomovce a nezaměstnané a také jak, jaký je důvod těchto změn a jaké jaký je důvod uchovat takovéto indikátory, protože probíhají debaty o tom, nakolik jsou užitečné, nakolik jsou produktivní nebo příliš restriktivní a vytvářejí potíže. Potom je tu další otázka, která souvisí s návrhem v novém finančním nařízení který dává správním orgánům možnost využívat externí experty při stanovování zjednodušených nákladů. Mohla by komise objasnit, jak tohle bude v praxi fungovat? To jsou tedy e, mé otázky, paní předsedkyně, o kterých se domnívám, že si zaslouží pozornost. Děkuji, Monika Vana. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také panu zpravodaji za jeho úvod. Vzhledem k pokročilé době to vezmu velice krátce a upozorním jenom na ty nejdůležitější body ze strany zelených, které máme k tomuto omnibusu a které už byly zmíněny. Pokud jde o Evropský fond pro globalizaci, článek 271, tady ty změny v návrhu komise vnímáme jako poměrně přímočaré, nekomplikované, ale kriticky vnímáme eh, eh, změny v článku 263 eh, programy EASI, tedy programy zaměstnanosti a sociální inovace. Tady bychom se na to chtěli velice přesně podívat, zejména vzhledem k tomu masivním, k té masivní redukci jasných alokací, které mají být poukázány do určitých oblastí. Je pro nás nepřijatelné, aby takto svévolně, abychom takto svévolně svévolně eh, hýbali s těmi prostředky eh, například v programu Progres na boj proti chudobě, aby se to přesunulo do oblasti pracovního trhu. E, tím by měla komise naprosto volné ruce k tomuto. E, nebo u EURES, e, tam zejména jde o EU platformu, která má být financována a méně potom programy přeshraničního partnerství. Takže to jsou dalekosáhlé kompetence, které by získala komise. Proto změny v článku 263 vním, vnímáme kriticky, ale nej, nejkritičtěji vnímáme máme to prodloužení Evropského fondu pro strategické investice. O tom jsme už diskutovali. To článek 166, eh, tam vlastně eh, je, se hovoří o eh, neomezené možnosti transferů z ESF do EFSI. To odmítáme, to považujeme za útok na politiku soudržnosti na jedné straně a na ESF na druhé straně že aby opravdu neomezené množství prostředků mohlo být převáděno, aby to bylo přípustné. Tím bychom v podstatě splundrovali ESF a to samozřejmě politicky zcela odmítáme, proto jsme pro e, smazání článku 30 a 30a. Děkuji. Děkuji Jasenko Selimovič. Děkuji moc krát, paní předsedkyně a děkuji zpravodaji za vysvětlení toho, jak bude vypadat jeho budoucí zpráva. Musím říci, že mám trošku problém s diskuzí eh, bez textu. Nevím, jaký je důvod, ale já bych chtěl vidět ten text. Nevím, proč jsme ho nedostali. to, co teď budu říkat, se bude týkat tedy textu komise a původního návrhu. Podporuji ambice komise na zjednodušení a zflexibilnění finančních prostředků. Je zásadní, aby fondy mohly být správně využívány. Ale souhlasím také s některými připomínkami, které tu už zazněly a musím říci, že by se mi líbilo, kdyby došlo k přehodnocení našich priorit, pro které byly fondy vytvořeny. Revize eh, v první polovině víceletého finančního rámce zdůrazňuje mnoho nových krizí a priority z uplynulých let, tedy zejména migrace, uprchlíci, vnitřní bezpečnost, krize zemědělství, um, přetrvávající vysoká nezaměstnanost, zejména mezi mladými. To jsou uh, problémy a já si myslím, že bychom měli proto přehodnotit priority těchto fondů. Protože Zjednodušení a zvýšení flexibility využívání fondů a finančních předpisů, eh, u toho musíme také pamatovat na to, proč to chceme zjednodušit a přizpůsobit. Máme-li nové krize, nové skutečnosti a situace, pak si myslím, že bychom se měli hlouběji zamyslet nad tím, eh, co s těmi prioritami. Například Myslím si, že zaměření na vysokou nezaměstnanost a na cílenou podporu pro integraci a reintegraci do pracovního trhu, to by měla být jedna ze zcela jasných priorit těchto fondů, ale ty tam teď zmíněné nejsou konkrétně. Za druhé, U několika těchto fondů eh, mám problém s tím, jak eh, se používají a myslím si, že zvýšení flexibility by neodstranilo e, problémy s cíly těchto fondů. Nařízení o Evropském programu pro zaměstnanost a sociální inovaci je e, podle mého pevného přesvědčení, e, že v rámci tohoto nařízení by mělo jít o finální produkt, o služby, ne o byrokratické překážky. Musíme se vyhnout tomu, aby někdo získával eh, x euro, ale polovinu z toho potom dal na vyplňování žádostí, které musí plnit. Čímž vytváří zase zaměstnanost na druhé straně v tom sektoru byrokracie, což nepotřebujeme v našem parlamentu. Dále si myslím, že se musíme ponaučit ze sociálních projektů, které selhaly. Jedna věc je výměna osvědčených postupů, to se to zmiňuje, to je v pořádku, ale potom také je potřeba si vyměňovat zkušenosti s tím, co se nepovedlo a čemu je potřeba se vyhnout. Za třetí, regulace Evropského fondu pro přizpůsobení globalizaci. Tady se samozřejmě eh, já podporuji pracovníky, kteří přišli o práci eh, kvůli globalizaci a myslím si, že bychom tady měli postupovat nesmírně obezřetně při jejich ochraně a využívat tohoto fondu. Ale za tu dobu, co jsem v parlamentu, se ten fond využíval vždycky tak, jakože něco se stalo, tak dáme někam peníze, zachráníme společnost, která tím byla postižena. To potom, zní, to potom dopadá tak, že eh, poslanci z určitých zemí hlasují pro, zatímco poslanci z jiných zemí eh, hlasují proti, aby ty peníze ušetřili na podobné žádosti ze své země Přitom ten fond eh, je zřízen proto, aby eh, kompenzoval negativní dopady globalizace a ne pouze konkrétní případy, kdy je potřeba někoho zachránit. Eh, na závěr. Já nemám příliš mnoho prostoru k tomu, abych tu prezentoval názor naší frakce, ale k finální, fina, to se nechám k finálnímu textu, ale podporuji opatření uh, usilující o inovac, o zjednodušení a o flexibilitu, ale uvědomuji si, že flexibilita se někdy využívá k tomu, aby některé země mohly používat peníze tak a jiné nemohly používat stejné peníze zase nějakým jiným způsobem. Takže já bych, e, se, e, já bych tady rád viděl nějaké harmonizace, aby platili pro všechny aby platila pro všechny stejná pravidla, pro, všechna, pro všechny způsoby využívání a pro všechny země. Až budeme mít k dispozici text, tak podáme pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji a teď dáme slovo eh, zástupcům komise, paní Suková, DG Employment. Dostala jste několik otázek, takže prosím, pokuste se odpovědět během několika minut. Dobrý den, Děkuji paní předsedkyně, jsme měla prezentaci, ale myslím, že to teď asi úplně není vhodné, takže se vyjádřím k té celkové diskuzi. Chtěla bych poděkovat za první připomínky zpravodaje a také za otázky, které položili někteří z kolegů. Začnu tím, že odpovím na to, co bylo řečeno, ale chtěla bych říct, že snahy komise ve vztahu k nařízení Omnibus pokud o revizi dalších 15 nařízení společně s finančním nařízením, naprosto odpovídají cíli zjednodušit využití všech fondů bez ohledu na to, jestli jsou e, eh, zpravovány vytíleně nebo ne. A to zjednodušení má spočívat v tom, že správní orgány a dodavatelé, kteří implementují fondy, mají mít jednodušší život, ale má to být také jednodušší pro příjemce koncové uživatele, když podávají třeba hlášení o tom, čeho dosáhli a jaké prostředky na to vynaložili. A začnu tím, že odpovím na otázku pana Pirenského, která se týkala vztahu mezi ESF a Evropským fondem pro strategické investice. Za prvé, ESF není vyloučen z účasti v projektech, které se spolufinancují ze strany soukromých investorů podle Evropského fondu pro strategické investice, pokud je to relevantní a pokud to souvisí s cíly programu, odkud berou peníze. Takže ta možnost tam je. My si myslíme, že by mohly být případy, kde by se financování dalo poskytnout z Evropského sociálního fondu pro projekty, které spravují EFSI anebo věci, které se 100% financují z evropského rozpočtu, pokud to přispívá k naplnění celkových cílů a poračních programů. Rozhodně to není oddělené od cílu Evropského sociálního fondu jako takového, nebo od specifických programových cílů jednotlivých programů. Je tady možnost zřejmě využít tyto věci, když mluvíme o tom, že se dávají malé granty nebo se vytváří finanční nástroje na podporu osob se speciálními potřebami, pokud by jim nepomohl obyčejný bankovní systém. To jsou třeba osoby s postižením nebo lidé, kteří opravdu nemohou dát bance žádnou záruku. Jsou tedy finanční nástroje, které je možné zřídit, samostatné finanční nástroje, a máme zkušenost z řady členských států i z předchozího programového období, kdy se zřizovaly finanční nástroje na podporu žen, které začínaly podnikat, nebo mladých lidí, nebo lidí z řad migrantů. A my si myslíme, že teď je ještě naléhavější hledat možnosti, jak pomoct lidem, aby mohli podnikat. Máme specifickou investiční prioritu pro, na podporu osob samostatně činných. A myslíme si, že nějaké půjčky anebo záruky pro ty, kteří chtějí eh, podnikat, by měly být možné podle ESF. A pokud jde o změnu nařízení EASY, ten program zaměstnanosti a inovací, tam jsme, víme, navrhli značnou změnu, týká se to určitých tématických sek- sekcí a také prioritních os. A je to proto, jak už zmínil jeden z posledních kolegů, že potřebujeme větší flexibilitu financování musí být přímo napojeno na potřeby našeho dnešního života. Čelíme určitému sociálnímu ekonomickému vývoji, který jsme neočekávali, když bylo přijato nařízení EASY. Chceme se zachovat cíle fondu a programu EASY. Vůbec neměníme klíčové priority v jednotlivých os a chceme také větší finanční flexibilitu při zpracování jednotlivých projektů v rámci ročního programu EASY. Ale nestrácíme také ze zřetele globální působení. Evropský parlament v posledním hlasování o rozpočtu na rok 2017 prokázal, že mu hodně záleží na prioritách programu EASY. U dvou prioritních os se to navýšilo o 5 a 8 milionů a my víme, že je tady rozhodně možnost že parlament ovlivňuje, jak vypadají výdaje v programu EASY na každý rok. A víte také, že navýšených 6 milionů se eh, použije pro evropský projekt Solidarity. Proč eh, navrhujeme změny nařízení ESF? Proč se mění status tří ukazatelů pro společné výsledky nebo společných ukazatelů výsledků ve vztahu k domácnostem nezaměstnaných osob. Chci zdůraznit, že v tomto programovém období jsme zavedli ukazatele, společné ukazatele pro výstupy a výsledky, abychom si udělali lepší představu o tom, čeho jsme vlastně dosáhli, když vynakládáme z fondu prostředky. A chci říct, že v prvních dvou letech implementace jsme narazili na velký problém. Některé členské státy nepodávaly do zhlášení, protože společný ukazatel výsledku znamená, že každý účastník by se měl objevit v tom ohledu, jaká je to věková skupina, jak, jakou má, jaké má vzdělání, jestli je z domácnosti, kde jsou nezaměstnaní, jestli je to třeba jeden rodič nebo víc lidí a tak dále. A ukázalo se, že v řadě členských států je to otázka osobních údajů, a nařízení a vnitrostátní předpisy na ochranu osobních údajů neumožňují podávat hlášení u tohoto konkrétního ukazatele. A tak to dopadlo tak, že bylo ohlášených méně lidí z toho počtu, který jsme podpořili. V porovnání s tím, co jsme v podstatě podpořili. A je to také omezené. Některé operace se neimplementovaly, členské státy se rozhodly, že ty projekty nebudou mít. A my potřebujeme finanční výkaznictví navázané na, ten, na, na to faktické. A když si to nebude odpovídat, tak nemůžeme jít dál. A proto jsme chtěli sledovat, jak lidé s domácností s nezaměstnanými najdou cestu na trh práce, jak se s nimi zachází a navrhujeme že budeme využívat určité strukturované vyhodnocení a průzkumy, aniž bychom ohrozili celkový program a cíle programu. Chceme mít jistotu, že tento ukazatel se projeví, pokud budeme mít nějaké přímé podpory pro nezaměstnané nebo osoby z domácností s nezaměstnanými. Ale nemusí se třeba změnit situace toho účastníka. Takže my chceme ukazatele pro konkrétní projekty, aby se ukázalo, jestli nějaká konkrétní podpora, naše podpora, situaci mění. Ale nemůžeme nějak dokázat, že pokud máme studenta, který je z rodiny nezaměstnaných a dostává, dejme tomu i pro eh, střední vzdělání, nějakou podporu, jestli se tím změní situace té domácnosti, ze které on pochází. Ale hlášení je povinné podle toho, jak teď vypadají ukazatele. A proto jsme si chtěli udělat celkovou představu o tom, koho podporujeme. Ale jenom dvakrát v programem období jsme měli informace o tom, kolik osob eh, z domácností nezaměstnaných bylo podpořeno. A pokud je o externí eh, experty, ano, to umožňujeme protože vývoj zjednodušených eh, možností pro náklady teď eh, prochází analýzou, eh, zvažujeme metodologie, využijeme statistické období, údaje z předchozích období a některé členské státy potřebují podporu, aby se zajistilo, že nestráví celý rok vyjednáváním s komisí ale že spíš na odborné úrovni zpracují metodologii, kterou předloží komisi. A chci vám říct, že komise má v úmyslu dvakrát přijmout akt přenesené pravomoci o využití těchto nástrojů pro členské státy. Zřejmě v příštích dvou měsících přijdeme do tohoto výboru s naším novým návrhem. Já myslím, že tady byla ještě jedna otázka o EGF. Je to akce ex post po krizi, která postihla podniky. Nejde o podporu podniků, jde o podporu osob, které přijdou o práci, když se zavře nějaký podnik. A zatím v současném programovém období od roku 2014 jsme měli jenom 115 milionů eur v rámci EASY na podporu asi 30 tisíc osob, které přišly o práci už se přitom spolupracujeme s členskými státy, ale nejenom s podniky, i s odbory při implementaci projektů, které podporuje EGF. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji a tu prezentaci rozešleme členům výboru, protože máme problém s časem, jako vždy. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 30. březen, přijetí ve výboru EMPL 25. dubna. Hlasování v odpovědném výboru budget je 11. května a přední plenárce v říjnu 2017. Děkuji za všechny příspěvky a za odvedenou práci. A to znamená, ano, máme spoždění, ale ne tak velké. Přejdeme k bodu 15 na pořadu jednání což je politika pro osoby s nízkými příjmy jako nástroj pro boj proti chudobě. A já dám slovo paní Agea, která je zpravodajkou. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Letos se blížíme k výročí římských smluv. To je eh, velice důležité datum, které upozorňuje na vůli v minulých letech založit Evropu na hodnotách a na principech, které bohužel v současné době eh, se hroutí tváří v tvář skutečnosti, kterou v Evropě prožíváme. Tato Evropa je všechno jenom ne sociální Evropa, je všechno možné, jenom ne Evropa, která se snaží eh, chránit a bránit vlastní občany. Takže eh, kromě tohoto výročí na něž jsme tak pišní, tak dnes slavíme i desáté výročí od začátku velké finanční krize, která postihla evropský kontinent a od roku 2008 eh, má vlastně stálý dopad na pracovní trh evropský a hlavně velice postihuje sociální strukturu a velmi ji mění. Zároveň se velice prohlubují rozdíly mezi sociálními třídami a vzniká rozdělení mezi jihem a severem kontinentu a dodnes vlastně se vytváří, vzniká 120 milionů obyvatel, kteří žijí v chudobě a ve sociálním vyloučení. Přestože došlo k malým pokusům ze strany vlád, aby přijali opatření, které by nějakým způsobem mohly eh, brzdit efekty krize, ale dnes ještě pořád chudoba a nezaměstnanost neklesá. Reformy strukturální, které členské státy vnutily vládám, ani pokusy těch národních stát, které chtějí nějakým způsobem eh, podpořit zaměstnanost, nedali vůbec žádné výsledky. Eh, tato zpráva je o minimálním eh, zajištěné příjmu. Chtělo by to být poput k tomu, aby se mohlo reagovat paralelně, aby bylo možné omezit nějak dopady ekonomické krize, aby se jednalo tak, aby se pomohlo těch, těm 120 milionům evropských občanů víc těchto podmínek chudoby a vyloučenosti. A na druhé straně eh, chceme i podpořit aktivní politiku, které by vytvářely nějaké udržitelné zaměstná, eh, zaměstnání. Eh, pracovníci, kteří jsou nezaměstnaní, tak vlastně úplně přicházejí o vyjednávací schopnosti, stávají se svým způsobem outsidery a velice bude těžké, aby nějakým způsobem měli znovu přístup na pracovní trh. To je prostě dlouhodobá nezaměstnanost, která eh, nám zcela jasně vysvětluje eh, to, o čem já hovořím. Čili ti, kteří eh, jsou mimo pracovní trh, tak dochází tedy i nejenom k jejich schudnutí, ale dochází i k tomu, že ztrácí zcela um, úctu k sobě samému, ztrácí i vztahy v sociálních um, eh, vazbách a poškození jsou teda opravdu mnohovrstevná dochází k omezení výroby, dochází k sociální exkluzi, dochází k zhoršování kompetencí, k psychologickým poškozením, snižuje eh, se i mm, doba dožití, dochází k naprostému mm, ztrátě motivaci. Ztráta práce může být v některých případech i eh, vést k zaměstnávání v šedé eh, zóně. A to my se snažíme naopak potírat uvnitř eh, Evropského společenství je třeba vytvořit minimální mm, příjem a to eh, vzniká eh, na základě praxe, protože členské státy nemají schopnost čelit nějak nerovnostem a chudobě. Evropa by zde se měla vynasnažit ze všech sil pro to, aby dosáhla těchto cílů strategie 2020, kde jako cíl je vytyčeno to, že lidé, kteří žijí v chudobě a sociálně vyloučení, by měli mít možnost víc těchto podmínek. To je cíl, eh, kterého lze dosáhnout a to aktivními politikami eh, pracovního trhu a podporou eh, všech osob ve všech oblastí. Vytváření nových pracovních míst je možné, když se soustředíme na ty oblasti, které jsou dnes zásadní. Stačí myslet například na oběhovou ekonomiku, zelenou ekonomiku, sociální ekonomiku. Je třeba zajistit tedy no, rekvalifikaci a těch schopností, které už ti lidé mají, protože velká část nezaměstnaných, dlouhodobě nezaměstnaných, nejsou lidé bez kompetencí, ale oni riskují, že o tyto schopnosti přijdou, jejich znalosti, eh, jejich, znal, jejich své znalosti přijdou, když zůstanou dlouho vyloučeni z pracovního trhu. Minimální příjem eh, je nutné propojit se strategickým postupem a doporučení, které eh, paralelně eh, my dáváme, je to, že je třeba zapojit současně s tímto návrhem i další opatření, například záruka bydlení pro lidi bez přístřeší, eh, zdravotní pojištění cílem této zprávy je to, že nechce jenom stimulovat diskuzi na toto téma, to je téma, které je přítomné na všech úrovních už celé roky, ale chce zavázat komisi, aby opravdu zaujalo jasné stanovisko které, eh, k té, celé této otázce. Chudoba a exkluze sociální, to je něco, co se netýká jednotlivých států. To je vlastně něco, co se týká celé Evropy, která víc než kdy jindy potřebuje odpověď na eh, tuto, na tuto nouzovou situaci. Děkuji. Děkuji. Pozvali jsme čtyři experty, aby přispěli do naší debaty. Máte prosím každý, dva, každý pět minut a já vás opravdu utnu, pokud budete chtít přetáhnout, protože bohužel máme časový sklus. Nejprve má slovo pan Mosler, ekonom. Prosím, máte slovo na pět minut. Tady jde o to, jak zaručit eh, přechod k pracovnímu místu eh, a alternativu pro jednotlivce. Ta přechodná, eh, návrh o přechodné práci může existovat vedle základního příjmu. Co to vlastně je? Je to pevná mzda, přechodné pracovní místo financované z ECB, nabízené každému, kdo by byl ochotný pracovat. To je velice jednoduché. Jaký by byl cíl? Cílem by bylo podpořit přechod z nezaměstnanosti, eh, což je veřejný sektor, do soukromého sektoru, do zaměstnání v soukromém sektoru. A důvodem, proč potřebujeme eh, přechodné pracovní místo, je, že eh, zaměstnavatele raději nabírají lidi, kteří už někde pracují a ne nezaměstnané. Takže v dnešní situaci, kdy se ekonomika začíná zlepšovat, zjistíte, že nezaměstnanost neklesá tak, eh, jak podle ekonomických modelů by měla. Děje se to, že v vždycky ta reziduální nezaměstnanost se v každém cyklu zvyšuje a zvyšuje, protože zaměstnavatele neradi eh, nabírají nezaměstnané. A přechodné pracovní místo ukazuje lidem, že jsou schopní pracovat, eh, můžou, mohou mít nějakého nadřízeného, který je doporučí a tak dále. Takže tím se vlastně zjednodušuje neinflační snížení nezaměstnanosti. Čímž myslím to, že lidé v přech v přechodné práci jsou zaměstnatelní než nezaměstnaní. A proto mohou hladčeji přejít do soukromého sektoru s tím, jak se rozšiřuje ekonomika. Další slide, prosím. Jaká je situace eh, přechodné práce versus základního příjmu? Já nejsem proti základnímu příjmu, je to pouze srovnání. Univerzální základní příjem sebou nese riziko inflace. Dá se to pochopit tak, že kdyby všichni měli základní příjem, tak nikdo by nepracoval, nic by se neprodukovalo, co by se dalo prodávat, takže v podstatě za ty peníze by nebylo co koupit, takže by vznikla inflace. E, garantovaná přechodná práce naopak zvyšuje cenovou stabilitu. Lidé musí pracovat, e, aby získali peníze a tím přinášejí e, hodnotu a poté přejdou do práce v soukromém sektoru a budou produkovat uh, užitečné výsledky a posílí stranu nabídky v ekonomice. A také uh, to funguje jako velice silná obrana proti deflaci. Když někdo přijde o práci, může přejít do přechodného pracovního místa, což uh, zabraňuje deflaci. V době ekonomické expanze soukromý sektor může zabraňovat naopak inflaci. Zbytek svého řečnického času přenechám ostatním řečníkům. Děkuji. Výborně. Tak to byl dobrý začátek, protože to bylo velice jasné. Yeah plynulo z toho, jaká je situace, jak na tom jsme. A teď má slovo pan Stavrakis z ILO. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát. Jsou tu dvě eh, základní otázky, já se na ně pokusím odpovědět v těch pěti minutách. Ta první z nich eh, se týká toho, jak vytvořit a e- efektivně implementovat politiku minimálního příjmu, na boj proti chudobě. A druhá otázka s tím souvisí, jak mohou členské státy zaručit základní úroveň sociálního zabezpečení pomocí národně definovaného Prahu sociální ochrany. No to bude definováno na základě standardu ILO, podle kterého všechny členské státy, který všechny členské státy přijali. Velice stručně mi dovolte dvě poznámky. V kontextu současných problémů jsou tu dva důležité body. Za prvé vzrůstající nerovnost příjmů a progresivní eroze střední třídy. E, to si myslím, že je důležité, že v členských státech, některých členských státech e, k tomuto jevu dochází. A všichni víme, jaký to má e, ekonomický dopad. Druhý bod eh, s tím souvisí. Jde o adekvátnost stávajících schémat minimálního příjmu. Tady víme, že tato schémata primárně jsou motivována finančními vyhlídkami, tedy tím, eh, co si která země může dovolit. Není to založeno na potřebách pouze dvě země v Evropě mají úroveň minimálního příjmu nad eh, evropským Prahem chudoby. To je Irsko a Dánsko. Systém minimálního příjmu nelze hodnotit v izolaci. Hovoříme-li o schématu minimálního příjmu, musíme si uvědomit, že jde o jednu složku systému sociálního zabezpečení a že ten sociální systém interaguje s dalšími politikami. Je tedy potřeba vnímat situaci komplexně. V boji proti chudobě jde o kombinaci efektivního systému sociální ochrany a patřičné doprovodné politiky týkající se pracovního trhu a fiskální oblasti. Víme také, že tam, kde, jsou, eh, tam, kde je chudoba nízká, nedá se to vysvětlit eh, adekvátními eh, výhodami plynoucími z minimálního příjmu. Když se podíváme na ten minimální příjem poskytovaný v rámci sociální ochrany. Mnoho zemí bojuje s chudobou na této úrovni, takže schéma minimálního příjmu je potom vlastně okrajové. A ještě poslední poznámku. Nevidíme rádi to, když země eh, nahrazují eh, dávky, které jsou univerzální a založené na právech E, právě tím minimálním příjmem, který cílí na chudé. Myslím si, že toto podkopává principy univerzální ochrany, a to zejména pro střední třídu. A to je důležité mít na paměti. Pokud jde o to, jak má vypadat schéma minimálního příjmu a jak má být implementováno, pak jsou tu určité principy, na kterých můžeme stavět a které můžeme převzít ze sociálních standardů ILO, které jsou tu velice relevantní. Já nebudu ty principy procházet jeden po druhém, pouze se zmíním o jednom důležitém aspektu a to je financování. Země, které nejvíce potřebují takovéto nástroje, to jsou právě ty země, které jsou chudé. A jsou to země, které mají značně neefektivní systém. Takže klíčová otázka zní, jak dosáhnout solidarity ve financování. Pokud se na to díváte pouze na národní úrovni, tak tam bohužel je potřeba spoléhat zase na střední třídu, na to, že střední třída poskytne finance nízkopříjmovým skupinám obyvatel. A to je problém, který je potřeba vyřešit. A konečně, pokud jde o to, jak to implementovat a jak monitorovat eh, politiky minimálního příjmu v Evropě. K tomu potřebujeme značně robustní rámec, založený na konkrétních nejen principech, ale také standardech a indikátorech. A tím bych skončil a doufám, že budu mít ještě potom prostor při otázkách. Děkuji a slovo má pan Fintan Farrell z Evropské síti proti chudobě. Také máte pět minut, prosím. Mnohokrát děkuji za pozvání. Já mám hned na začátek dvě věci. Na konci 70. let, kdybych neměl přístup k programu minimální mzdy v Irsku v době, kdy byla vysoká nezaměstnanost, tak bych tady asi nebyl. Takže na tomto tématu mi opravdu hodně záleží. A za druhé je velice důležité, nesměšovat základní inkam a programy minimálního příjmu, protože to jsou důležité věci. Takže nemám čas, abych řekl všechno, co bych chtěl říct. Nicméně v současné době Evropská síť proti podobě koordinuje Evropskou síť eh, pro minimální příjem, což je neformální síť organizací a osob, které chtějí dosáhnout progresivní eh, realizace odpovídajících přístupných a aktivních programů minimálního přístup, eh, příjmu. Dostáváme prostředky přes program EASY, dostali jsme prostředky za období 2013 až 2014, výsledky jsou v publikaci, která je u vchodu a teď jsme dostali z programu EASY další prostředky na to, co budeme dělat letos a v příštím roce. Cílem projektu je posílit národní sítě, rozšiřovat povědomí o tom, že Takovýto příjem je dobrý nejen pro osoby, které je potřebují, ale pro celou společnost a zjistit pokrok prostřednictvím debaty. Vidíte, že partneři projektu jsou ti, kteří jsou tady uvedení. Důležitá je také úloha Evropského parlamentu a neustálá účast parlamentu je opravdu zásadní a skutečně vítám to, že tomu přisuzujete dále eh, vysokou prioritu. Začali jsme na tom pracovat, začali jsme pracovat na definici toho, co máme na mysli programem minimálního příjmu. Samozřejmě ty programy jsou různé, ale tady máme na mysli především programy pro osoby v, v produktivním věku, které nemají dostatečně příjem nebo dostatečné prostředky. A zabýváme se tím, co máme na mysli adekvátností, přístupností a umožněním, aktivací. A je důležité, abychom měli definice v této oblasti, aby všichni mohli postoupit v této práci nedokáže dostatečně zúraznit význam těchto programů, aby lidé zůstali ve společnosti aktivní, aby se znovu propojili se světem práce a aby žili důstojně. Je to opravdu důležité pro budování inkluzivní společnosti, protože, jak už bylo řečeno, je to jenom jedna část větší struktury, ale jsou to základní kameny, na kterých je možné potom stavět slušnou společnost. Politický kontext, narůstá podpora, máte to i v návrhu zprávy, Důležité je také usnesení Evropské sociální platformy, to jsem tam také zahrnul, ale zbytek máte i ve zprávě. Pokud je o návrh zprávy o minimálním příjmu, obecně to vítáme, myslíme si, že je to velice důležité a zapojíme se do toho ještě podrobněji, až uvidíme navržené pozměňovací návrhy. Já myslím, že je velice důležité, a byla celá řada zpráv na toto téma v parlamentu, je velice důležité, že tato zpráva jde o krok dál. A když se podíváme na současný návrh, tak, tak opravdu je, je to důležité. Já myslím, že nestačí zaměřit se na zavedení programu minimálního příjmu, ale je nutná progresivní realizace těch adekvátních, přístupných a aktivujících programů. My máme ty programy všech zemích, ale otázka je, jaká je jejich kvalita. skutečně vítáme tu vazbu na aktivní inkluzi, protože programy minimálního příjmu musíme nahlížet v tom kontextu, nakolik podporují přístup k dalším zásadním službám a nakolik eh, podporují inkluzivní zaměstnanost. Vítáme výzvu eh, k přijetí Evropské rámcové směrnice. Snad to parlament i podpoří, jsme zvědaví, kolik lidí bude proti a těšíme se na veřejnou debatu a na zdůvodnění. Myslíme si, že by se mohlo víc zdůraznit, jak semestr a zejména ty evropské projekty je možné eh, využít posílení toho, co už se udělalo. Eh, v tom celém semestru se toho dělá opravdu hodně o minimálním příjmu. Vítáme také zaměření na tradiční pracovní místa. Když se zeptáte chudých lidí, tak neřeknou, že chtějí peníze jen tak pro ně za nic, chtějí, řeknou, že chtějí slušnou práci. V 99% případů říkají tohle. Ale já myslím, že je to opravdu důležité, když mluvíme o takovémto přístupu, aby to bylo dobrovolné. Protože když začneme lidi, lidi nutit, jako teď, do takových těch eh, nekvalitních komunitních eh, prací, to dobré není. Takže vítáme tento přístup, to bude asi vše. I ještě řeknu, že doufám, že parlament hodně podpoří aktivitu která bude na jaře příštího roku. Na šest dnů eh, se zastavíme v každé zemi Evropy a budeme o tom mluvit a doufáme, že se do toho také zapojí europoslanci. Takže mnohokrát děkuji. Děkuji. Miguel Lapara, vy jste místo viceprezident pro sociální politiku v regionální vládě v Navaře ve Španělsku. Prosím. Děkuji, děkuji za pozvání. Já budu mluvit trošku pomaleji než pan Faral, takže budu potřebovat trošičku víc času, ale budu se snažit. A pokusím se přispět k této debatě. Já si myslím, že usnesení o minimálním příjmu v Evropském parlamentu je aktuální, bylo by to užitečné A může to vycházet z komplexní strategie, která už byla předložena. Vývoj nebo rozvoj těchto programů v několika zemích rozhodně není uspokojivý. Důsledky krize byly horší a programy minimálního příjmu se málo rozvíjely a mělo to proto o to větší dopad na sociální soudržnost. Konkrétně jde o životní podmínky těch nejchudších. Je tady důležité nějakým způsobem to vyrovnat, tyto nedostatky v některých členských státech. A teď máme určitý ekonomický prostor a máme také politické příležitosti pro nové přístupy. Když se podíváme na věc z pohledu Jižní Evropy, je to tam právě tak v naší zemi, ve Španělsku. 10% nejchudších ukazuje, že příjmy poklesly o 25% v období od roku 2007 do roku 2014. Nejmladší do 18 let v této skupině pocítili pokles příjmu o 45 Ta čísla jsou neuvěřitelná v Evropě. A chudoba se v tomto období až více než dvojnásobila na 8 V současné době hospodářský růst ve Španělsku nestačí na tyto ztráty a budou nutné další doplňkové politiky ze sociálního hlediska. Jak jsou na tom programy minimálního příjmu ve Španělsku? Eh, vysvětluje se tím eh, tento nárůst chudoby a také to, že v současné době nemáme soudržná řešení. Jen některé regiony mají skutečné programy minimálního příjmu Reprezentuje to pouze 9 obyvatelstva. Zbytek, v podstatě 90 španělského obyvatelstva, není pokrytý těmito programy. Teď máme v celé zemi 300 tisíc příjemců a to by se mělo asi zpětinásobit při nejmenším. Některé regiony zavádějí zajímavé reformy sami o sobě, ale paradoxně, když jsou ty programy minimální příjmu rozvinutější, jako třeba v regionu Navara, odkud jsem já, v regionální vládě jsme zdvojnásobili rozpočet na minimální příjem v průběhu dvou let. Řešili jsme i dětskou chudobu, Pro větší rodiny máme příspěvek 1200 eur. Zjednodušili jsme požadavky a začlenili jsme tam několik skupin, třeba starší osoby. A snažíme se vyhnout nějakému časovému limitu pro příjemce. A rozhodně nám také záleží na sociální inkluzi. Zaměřujeme se na sociální podporu v podnicích, a rád bych upozornil na právo obdržet nabídku odpovídajícího pracovního místa. To je ta dočasná práce, jak se to navrhuje tady. Také jsme zavedli speciální pobídky k práci. Snažíme se o to, aby to bylo flexibilní. Z té reformy už jsme se pustili, ale i další regiony v Evropě se ubírají stejným směrem. Nicméně tyto reformy by se měly posílit z institucionálního hlediska usnesením Evropského parlamentu a bylo by také možné posílit je dalším přístupem k evropským prostředkům pro další rozvoj těchto programů minimálních příjmů a sociálního začlenění tam, kde je to nutné. Je tady jeden problém, už budu končit. Bez zapojení ústřední vlády je těžké pro řadu španělských regionů, kde ty programy jsou potřebné, něčeho dosáhnout. Evropská unie by tady měla využít tento politický vliv a vylepšit zapojení vlády, prosazovat další aktivity a také sledovat a vyhodnocovat, co se opravdu děje ve Španělsku. Děkuji. Děkuji a já teď předám slovo stínovým zpravodajům, kteří tady jsou. Nejprve pan Bach za ALS. Prosím, máte slovo. <clears throat> Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl poděkovat všem řečníkům za jejich příspěvky. Mě e, ještě přivedly k zamyšlení některé věci, které říkali. Například pan Mozler se zmínil o tom, že minimální příjem by vedl k inflaci, ale potom ten druhý názor spočívá v tom, že lidé jsou připraveni pro pracovní trh a také lidskou důstojnost pomáhat a podporovat spotřebu. Já si myslím, že oba tyto názory eh, jsou značně v protikladu a eh, já bych k tomu chtěl od vás slyšet ještě více. Napadá mě otázka. Málo se tu hovořilo o eh, evropské úrovni. A na příkladu kolegy ze Španělska jsme mohli vidět, že ve velkých členských státech se značně liší situace v, v, v regionech, že se ta situace různě řeší a má různé dopady. A já bych si teď uměl představit, vím, že politicky to není pří, příliš vhodné, ale je potřeba jakési transferové unie. Solidarita v Evropě musí vést k tomu, že země, které jsou na tom ekonomicky lépe, poskytnou pomoc zemím, které na tom nejsou tak dobře. Je to také eh, názorem některých řečníků, aspoň podle toho, co jsem pochopil, jak to naznačili. A potom ještě poslední bod, to časové omezení. Já jsem také toho názoru, že se to nedá časově omezit a že by se to nemělo časově omezovat, ale přesto musíme vytvořit pobídky pro lidi, pro osoby k tomu, aby se vrátili na pracovní trh. Jakým způsobem naložit s tímto problémem? Děkuji vám. Děkuji. Sergio Gutierrez Prieto za ST, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji a, a Laure Audže za tento návrh stanoviska zprávy a také děkuji expertům za jejich prezentaci. Děkuji, že jste nám eh, osvětlili některé aspekty, které jsou podle mého soudu velmi důležité. My jsme dosáhli jistých pokroků v posledních letech. Například jsme eh, rozlišili mezi minimálním příjmem a eh, minimálním platem. Různé politické frakce se snažili prosadit systém eh, minimálního příjmu. A my všichni víme, co je to za koncept a víme, za čím jdeme, víme, jaké jsou ekonomické a sociální výhody takového režimu. Samozřejmě existují sociální problémy, eh, je zde boj proti chudobě, potírání eh, vyloučení, ale jsou tady i evidentní ekonomické důvody. Tyto režimy zachovávají domácí poptávku a podporují, podporují spotřebu domácí a vytvářejí eh, také výhody pro jiná odvětví, například pro zdravotnictví. Co se týče eh, naší frakce, my eh, si myslíme, že je potřeba redefinovat na evropské úrovni ten koncept minimálního příjmu. Když se hovoří o sociálním evropském modelu, tak je naprosto nezbytné mít společný jmenovatel, na němž potom budou členské státy stavět. Eh, co je to minimální příjem? Jaké jsou požadavky a jaké jsou podmínky, které musí být uspokojeny, aby k tomuto základnímu minimálnímu příjmu byl přístup. E, to je velice důležitá diskuze. A další aspekt, který je zásadní, e, trvání tedy, jak dlouho by se měl vyplácet tento základní příjem minimální. Musíme e, definovat na evropské úrovni minimální procento, které se týká tedy vyloučení a chudoby. A to by byl nástroj, kterým by se dala potírat chudoba, ale musíme udělat společné eh, evropské eh, měřítko, musíme vědět, eh, jaké, jaký by to bylo mý, jaká by to bylo mít minimum na každém členském státu. A pak existuje Evropský sociální fond, členské státy v různých operačních programech eh, mohou vlastně zavést díky tomuto fondu také eh, část tedy plateb, které by uspokojovaly, které by šly na výplatu těchto minimálních základních příjmů. A teď eh, k pilíři sociálních práv. My chceme prostě určit toto na evropské úrovni, tak aby to členské státy musely respektovat. Ten minimální příjem evropský musí eh, existovat eh, a musí tam být začleněno těch základních podmínek minimálních. Já bych rád věděl, co eh, si o tom myslí naši experti. Musíme to propojit s prací, musí tady být odpracováno něco v okamžiku, kdy ten člověk je nezaměstnaný, nemá potom už nárok vůbec na eh, žádné proplácení a jak dlouho bude proplácení těchto minimálních příjmů eh, trvat. To jsou požadavky, které je třeba vyjasnit, než by měl člověk přístup k takovému to opatření. V, hm, my ještě v současné době za sebou táhneme důsledky ekonomické krize, ta už se s námi táhne deset let a co e, tedy vlastně mohou očekávat pracující, kteří jsou vyloučeni z pracovního procesu také díky e, digitalizaci mm, došlo ke ztrátě e, pracovních míst v posledních deseti letech, čili je důležité, aby se na toto odpověděl předsedkyně. Odejímá slovo a mluví pan Šambon pro ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Ten osud chce, že vy mě musíte vydržet ještě jednou. Po mně ještě bude hovořit další, takže doufejte, že vám řeknu něco zajímavého a to za Alde. Pět eh, chci udělat poznámek k tomuto tématu. Za prvé, blahopřeji za práci a za tu celou iniciativu. A to děkuji tedy poslankyni Adže. To je důležitá otázka, protože Evropa je, se musí od ostatních kontinentů odlišit. A neměli bychom nicméně směšovat ekonomickou politiku a politiku zaměstnanosti. Jedná se o sociální politiku. Politika, která je svým způsobem asistenciální, která má potírat chudobu. Podle posledních studií je nezbytné a užitečné, abychom zavedli toto no- minimální příjem v těch eh, bohatých oblastech existují také chudé oblasti. V těch bohatých státech existují také chudé oblasti. A eh, samozřejmě to může celé ty analýzy také zkreslit. Já nyní vysvětlím, jaké je stanovisko ALDE. Ten, to právo je obhajitelné na tento minimální příjem. Mně se nelíbí ten princip subsidiarity, ale je jasné, že v praxi eh, to tomu tak bude. Je potřeba, abychom to přizpůsobili tedy skutečnosti jednotlivých člen, ekonomické skutečnosti jednotlivých členských států. Ty ekonomiky jsou prostě různé v jedno, různých členských státech a je nemožné, abychom eh, chtěli dosáhnout homogenity mezi jednotlivými státy. Členské státy Nicméně nechtějí, aby se uh, stanovaly, stanovaly střední uh, hodnoty, protože potom by docházelo k jejich snižování. Kdybychom chtěli kvantifikovat to, eh, ten minimální příjem, tak se odsteme v potížích, protože kvantifikovat na základě nějaké variabilní střední hodnotě je směšné z matematického hlediska, protože v okamžiku, kdybychom dosáhli eh, to, to hodnoty, tak se ten, ta střední hodnota změní. Takže je třeba všechno ospravedlnit na základě potřeb, které existují v každém členském státě a to, eh, to může být dobrým kompromisem. Eh, nemy, nechceme v žádném případě vytvořit Evropu občanům, kteří budou asistovaní, kteří se bude, který se budou jenom podporovat. Existuje tady určitý časový limit. Eh, to by se eh, vyplácelo jenom do určité doby, ale zde eh, jsou z toho vyčleněni nicméně penzisté. Kromě těch, ta opatření musí mít určité hranice a musí být doprovázeno politikami inkluzivními. Nechceme otevírat dveře tedy systémům politickým jako mé zemi, které by nepodporovali vůbec eh, znovu začlenění lidí do práce. Zde hovořím hlavně o ten plán zemědělské zaměstnanosti. A pak jsou tady další dva body. Především a pozor na to, abychom eh, nefragmentovali celý pracovní trh a abychom neohrozili svobodný a volný pohyb pracovníků. Uh, Mm, potřebujeme eh, režim, který by fungoval na národní úrovni, protože Jinak bychom vytvořili konkurence na eh, úrovni regionálních a tom by se nerespektovali potom eh, principy o, o rovnosti. A poslední věc, kterou bych navrhnul, paní poslankyni Adže, všechno to, co je podstatné pro to, abychom dospěli do společnosti, kterou chceme, e, e, nemůžeme diskutovat o, o potřebách e, financování. Je potřeba, abychom tyto potřeby naprosto jasně vymezili a to musí být v té zprávě jasné. Například v tomto případě ten španělský model by nemohl platit pro ostatní, protože ten španělský model předpokládá, že se bude financovat 10 státem ostatní eh, potom by eh, bylo financováno eh, jinými zdroji. Čili myslím si, že ten aspekt, který je třeba vzít v potaz. Pan López Progue. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a zpravodajce za práci, kterou vykonala a za eh, ten dokument, který nám předložila. Je to téma, které není nové v, eh, v tomto parlamentu a o tomto tématu se diskutuje už mnoho let. Je užitečné si připomenout, že v roce 2010, když jsme vypracovali tu zprávu o minimálním příjmu, Figueiredo, byla to poslankyně Figueiredo, tak tam se hovořilo o situaci Eh, chudoby 85 milionů lidí v Evropě. Zatímco tato eh, a a to byly hodnoty v roce 2010 se hovořilo o statistikách roku 2008. Dnes eh, diskutujeme o této zprávě a je jasné, že makroekonomická opatření škrtů přispěla k zhoršení situace a k schudnutí a k Eh, sociálnímu vyloučení. V roce 2015 máme 18 eh, milionů eh, lidí v Evropě, kteří žijí v chudobě a kteří jsou sociálně vyloučeni. A to nemůžeme tedy úplně oddělit od útoků na práva pracujících, o snižování platů a omezování práv pracujících a také používání příležitostné práce a práce na poloviční úvazek. Čili to je, jsou všechno věci, které patří do této diskuze. Myslíme také, že tento nástroj musí být eh, nástrojem, který by neměl eh, neustále vést k opakování chudoby, ale mělo by to být nástroj, který by podporoval ty, kteří se nacházejí ve velice těžké sociálně a ekonomické situaci. Jak již bylo řečeno, nesmíme směšovat problém minimálního příjmu a minimálního platu. A zde otevírám mm, malou, malou eh, závorku ve zprávě Marie Žvárez, tam byl, byla provedena tato chyba. Tam se právě tyto dva termíny směšovaly a potom na plenárce eh, toto bylo opraveno. Tam totiž eh, došlo při tom eh, hlasování k velké konfuzi. Je zajímavý, zajímavý ten vývoj toho konceptu střední hodnoty, když se hovoří o té referenční hodnotě. To se mi zdá pozitivní, protože když si vezmeme v úvahu, že e, jsou e, stlačovány platy a mnoho pracovníků vlastně e, pracuje za velice nízké platy, tak ta střední hodnota vlastně nás vede k definici hodnot, které jsou vlastně pod tou střední hodnota, hodnotou. Takže se říká 60 je třeba ale se zamyslet nad tím, jak se k této hodnotě těch 60% došlo. E, je možné to používat jako referenční hodnotu, ale opatrně, protože musíme vzít v potaz ty specificity každého členského státu. A dále je třeba vzít v potaz, že v některých členských státech je tato hodnota by vlastně e, došlo e, k tomu, že ten minimální příjem by byl vlastně pod práhem chudoby. To je diskuze, která e, e, nesmí být roztříštěná, musí být otevřená všem. A abych to uzavřel, paní předsedkyně, do této diskuze je třeba zapojit i konkrétní opatření proti, e, pro potírání chudoby. Je třeba zajistit zajistit lepší redistribuci, redistribuci platů a bohatství. Děkuji. Děkuji paní Tatiana Ždanoka za zelené, prosím. Tři minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych připomenout kolegům, co se stalo před dvěma měsíci na společném zasedání výboru EMPL a ECON eh, ohledně roční analýzy růstu. Došlo k tomu ve Štrasburku 12. prosince. Tehdy byla položena otázka komisařce eh, Marian Tyson, která byla následující kdy předloží komise Evropskou rámcovou směrnici o minimálním příjmu a výsledek byl negativní, záporný. Odpověď zněla, nepředložíme nic takového. A to je problém, kterým se musíme zabývat. A já jsem velice ráda, že náš výbor teď připravuje tuto zprávu a gratuluji Lauře a Gia za to, že se tohoto úkolu zhostila a doufám, že se dopracujeme k návrhu, přestože jsme politicky značně rozdělení na různé bloky politických frakcí. Prozatím myslím, že Lauřin návrh navrhuje v prvním článku, že to je úkolem členských států zavést schémata minimálních příjmů. Vzhledem k tomu, že to máme experty, tak eh, nechci hovořit o naší politické pozici, která je velice dobře známá. Se necháme do dalších diskuzí o pozměňovacích návrzích. Mám ale otázky na naše experty. Nejprve ke schématům eh, přechodných pracovních míst. tak je jasné, že to nemůže pokrýt všechny eh, vrstvy populace, všechny vrstvy nezaměstnaných, zejména těch, kteří vstupují na pracovní trh. Máte také nějaké e, návrhy pro e, mladé lidi, pro lidi, kteří nemají status nezaměstnaného, ale chtějí vstoupit na pracovní trh? A pak e, ještě tu zaznělo explicitní, poměrně explicitní prohlášení od zástupce navarské vlády. Nebojovali jste s tím, že legislativa byla zavedena pouze na úrovni regionu, tedy ta legislativa o minimálním příjmu. Děkuji a teď dám slovo paní Joel Milan, která zastupuje ENF. Prosím, máte slovo. Děkuji. Především, především je opravdu úžasné, že eh, se zabýváme chudobou a důležitostí eh, tohoto problému. My vidíme, že dnes jeden Evropan z pěti vlastně žije na hranicích chudoby. A to po 60 letech existence Evropy. Já myslím, že každý si musí klást otázku, eh, proč vlastně tomu tak je a eh, proč je to vlastně propad evropské politiky. Tato agenda, tato mm, agenda má velké problémy. Je třeba vědět, že my nehovoříme o e, zaručeném základním příjmu, když hovoříme se sociálními partnery. My e, hovoříme o konceptu, který je vlastně jenom takovou ochranou matrací proti chudobě. E, je tady spousta otázek, které vystávají, protože co tím vlastně myslíme? Myslíme tím to, že se jedná o určitě to bezpečnostní opatření? Je to nějaké amortizační opatření eh, v případě, že chybí zaměstnanost a v případě, že se ztrácí eh, zaměstnání na základě, eh, v důsledku digitalizace a robotizace. A je to, je to je to také proti tomu, když lidé chtějí žít ne na minimu, ale nějakých dobrých platech a Eh, co budeme dělat? Budeme dělat eh, jednotné plány, nebo budeme eh, zdaňovat přírodní zdroje nebo bohatství, nebo máme vytvářet nějakou monetární unii? Už se o tom hovoří na úrovni banek už aspoň 6 let. A jak te budou Prahy, abychom o tom mohli hovořit, o tom základním příjmu? Ten příjem bude dále vytvářet i příspěvky do sociálních, eh, do sociálních zajištění. Bude to nějakým způsobem eh, zatěžovat eh, pracovníky a podniky, tedy bude to zatěžovat ty, kteří jsou privilegovaní v Evropě. A jak budeme hodnotit tohle všechno během dvou, tří let, kdy tato zařízení bude fungovat? To jsou všechno četné otázky, kterými se musíme zabývat. A eh, já jsem velice otevřená eh, v této diskuzi. Já jsem si vyslechla všechny kolegy, experty a myslím, že tázat se eh, k tomuto argumentu je velice důležité. Já si nemyslím, že to není úplně dobrá cesta. Pokud ale by to byla, bylo řešení pro jednoho, pro každého pátého Evropana, tak ano, ale ne, jsem si tím tak úplně jistá. Je třeba abychom mohli, eh, mohli pomoci i podnikům a malým a středním podnikům, aby nebyly uzavřené a zablokované v situacích, kde mají eh, platy, které se blíží tomu eh, minimum zaručenému. A, a vlastně i ti, kteří pracují v těchto podnicích, jsou vlastně také téměř Eh, na Prahu chudoby. To se týká hlavně těch středních tříd, čili máme obrovské množství práce před námi. Je potřeba, abychom klasifikovali všechny prvky, které vytváří tuto agendu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Teď dáme tady slovo znovu panelu expertů. Prosím, pokuste se odpovědět na otázky jenom velice krátce. Nejprve znovu pan Mosler. Děkuji, já jsem si dělal poznámky a projdu to velice rychle. Za prvé, eh, schéma prac, přechodných pracovních míst nabízí zaměstnání. Je to dobrovolné pro každého, kdo je ochotný pracovat, mladý nebo jakýkoliv jiný. Tady není žádná exkluze, žádné vyločování. Za druhé, v lidském životě je vždycky více, co dělat, než kolik lidé dělají. Nikdy není nedostatek věcí, které je potřeba udělat. Je pouze nedostatek financí. Takže si nemusíme dělat starosti o to, co budou všichni dělat. Je toho k dělání hodně, ale musíme se zabývat tím, jak zvládnout financování všech těchto aktivit. Potom, Základní příjem e, má výhody, ano, ale nepomůže nikomu najít práci. Pokud chcete najít práci, tak už potřebujete e, nějakou práci mít. To ukazuje studie za studií. A proto přechodné pracovní místo podporuje stabilitu cen a umožní lidem přejít z nezaměstnanosti ve veřejném sektoru do zaměstnání v soukromém sektoru je to univerzální, takže každý v Evropské unii e, na to má nárok. Není to otázka nějaké unie transferu, také protože je to financováno centrální bankou. Automaticky eh, se tak stanoví minimální mzda, minimální plat eh, v Evropské unii. Řekněme, že je to eh, například tisíc euro měsíčně za tu přechodnou práci. Nikdo jiný by neplatil méně, protože potom by pro ně ne, potom by lidi tu práci nebrali a e, raději by si vzali to přechodné místo. Takže tím se z toho automaticky stane minimální mzda. Dále je snazší dělat, e, je snazší pracovat na přechodném místě, e, než se dostat k základnímu příjmu. Všechny ty otázky ohledně základního příjmu jsou platné, diskuze probíhá samozřejmě je, je dobré se shodnout na tom, že eh, přechodné pracovní místo skýtá eh, zaměstnání a stabilitu, to se líbí levici a dalším se to líbí, protože je to příležitost eh, pracovat na své živobytí a přispívat tak společnosti. Takže zase tady se shodují obě strany. Já to vnímám jako strukturální reformu. Je to strukturální reforma, která maximalizuje stabilitu cen, e, pomáhá e, centrální bance e, v její práci, která bojuje s deflací, pak bojuje s inflací. Její nástroje jsou problematické. A tohle by pro ně byl další nástroj, jak lépe vykonávat svůj mandát. Pokud by měli nástroj na cenovou stabilitu, eh, tak eh, si myslím, že by ho využili naplno. A samozřejmě to potom podporuje eh, cenovou stabilitu. Zároveň ale tak vzniká důležitá forma zaměstnání a rozšiřování výstupů a růstu plynoucího ze, zaměstna, ze zaměstnání. A protože parlament má úplnou kontrolu nad platy za přechodná pracovní místa, může zavádět tak to, to, já tomu říkám benefity eh, z dola nahoru, bottom up. Je možné eh, udělat benefity na péči o dítě, například na dovolenou. To, co by měli dělat ostatní zaměstnavatelé potom také, protože budou muset, muset konkurovat tím minimem, které bude nabízet Evropská unie. Tím si myslím, že jsem došel na konec svého seznamu. Děkuji vám. Děkuji. A přejdeme na pana Stavrakise. Děkuji. Já myslím, že tady jsou dvě úrovně. Jedna je technická a druhá politická. Z té technické stránky, jak řešit zavádění účinných politik pro minimální příjem k eh, boji proti chudobě, odpověď zní, že je to možné. Je to možné, je to velmi těžké, protože, jak už jsem říkal, vztah mezi těmito programy, sociálním zabezpečením, dalšími programy, dalšími souvisícími politikami pro zaměstnanost, mzdy, fiskální záležitosti, to je jeden z důvodů, proč je velice těžké vzít tuto evropskou iniciativu a udělat z toho směrnici ale z technického hlediska je to proveditelné. A musím se vrátit k principům. Když se podíváme na to, nakolik praktické je zavést program minimální mzdy, minimálního příjmu, když se podíváme na to, jak je to teď, máme 20 zemí, kde jsou minimální mzdy, zákonné minimální mzdy. A když řekneme, že v první den zvýšíme úroveň ustanovení o minimálním příjmu na úroveň chudoby, což je ten evropský práh pro chudobu, pak přes 50 těchto zemí bude mít minimální mzdu. Takže já myslím, že to je taková jedna výzva. A druhá věc, financování. Zase jednoduchá věc a je to potřeba udělat. Když se podíváme, kolik to bude stát, aby se lidé, kteří potřebují tyto příspěvky, dostali na práh chudoby, země, kde je vyšší riziko chudoby, jsou především ve východní Evropě a na jihu Evropy. Takže v těchto zemích, když se podíváte na distribuci příjmů v domácnostech, aby bylo možné zaplnit tyto mezery, musíte tu třídu se středními příjmy eh, dostat k tomu, aby to financovali. I když to máte jenom na národní úrovni, když to chcete financovat, musíte využít své vlastní národní zdroje. Co to znamená? Je to velká výzva. Takže nemůžete mít jedno pravidlo, jedno řešení, které vyhovuje všem, ale můžete mít konkrétní standardy a musíte je analyzovat. Na politické úrovni by tady mělo být odhodlání řešit to, stanovit si cíle na úrovni Evropy, ale potom na národní úrovni musíte provést analýzu, abyste mohli identifikovat specifická rizika a řešení, která, je, která jsou možná. Takže financování na evropské úrovni je otázka solidarity. Ano, jistě, je to politická záležitost, je to proveditelné. Někdo zmínil Evropský sociální fond. Ano, to se dá využít, dá se to rozšířit, ale myslím, že je potřeba najít správnou rovnováhu mezi tím, kdy to zavádíte, protože pak máte určité povinnosti na národní úrovni a pak jsou samozřejmě lidé, kteří z toho budou mít přínos. A když budete dodržovat určité principy, pak ano, mohlo by být financování i na úrovni EU. Takže já myslím, že musíte rozhodnout, jak definujete kritéria, na jejich základě je možné tyto věci dělat. Děkuji. Pan Finten Farrell. Zaznělo tady, co se dá dělat na evropské úrovni. Je tady nejméně pět velice jasných věcí. Za prvé, opravdu společný rámec, aby byly standardy, sociální standardy na evropské úrovni, na vysoké úrovni a minimální příjmy je jedna z věcí, u které se dá začít. Společný evropský rámec pro tyhle věci, pokud tomu správně rozumím, to je vlastně ta směrnice, ale pokud to chcete nazvat nějak jinak a mít nějaký společný evropský rámec, to je také přijatelné. Ale co jiného je směrnice než společný rámec? A další věc, dá se to hodně sledovat. Evrop, e, Evropská komise už dělá dost věcí z hlediska informovanosti, ale dá se to udělat ještě víc. Je potřeba zjistit, co se děje v jednotlivých zemích a já myslím, že hodně věcí se mění v jednotlivých zemích. Třetí věc, to už jsem říkal, ten semestr a zprávy o jednotlivých zemích související se semestrem. Tady se to dá hodně posunout dopředu, dá se ten program stanovit jako priorita, na to je potřeba trošku zatlačit. Evropský sociální fond, tam je 20 vyčleněno na sociální začlenění. Ne, že by se platili z těchto částky ty minimální příjmy, ale mohou se vylepšit podmínky a struktury, aby bylo eh, snadnější ty programy minimálního příjmu realizovat. A obtížnější otázka je otázka převodu prostředků, protože je pravda, že největším výzvám čelí ty země, které mají neméně zdrojů. Takže je tady potřebná solidarita a musí se to nějak řešit. Také je pravda, že by bylo velice obtížné převádět prostředky, aniž bychom zvážili daně. Někde jsou vyšší daně, někde nižší, takže je těžké převádět prostředky. Tato diskuze je tedy velmi obtížná. Že já si myslím, že je možné podívat se na otázku adekvátních, přístupných a aktivujících programů a udělat tam nějaký rámec. Pokud je o tu adekvátnost, tady v té správě něco je. V tom našem projektu jsme říkali, že máme pocit, že metodologie, která stanoví adekvátnost, by měla vycházet, vycházet z dohodnutých rizik a ukazatelů chudoby a ukazatelů materiální deprivace a že by se měl zavést evropský rámec i pro rozpočet, aby se zjistilo, nakolik jsou tyto programy robustní vzhledem k tomu stanovenému Prahu. Takže byl tady o tom jeden kolega, co je potřeba, co je možné, když si vezmeme, jaké prostředky máme. Je tedy zřejmé, že kvalitní programy minimálního příjmu nebudou, pokud se toho do toho nezapojí ostatní. Ty věci musí jít ruku v ruce. A všechny distribuční systémy musí fungovat, pokud to má být kvalitní. Takže je to otázka společného úsilí, jak my vždycky říkáme, pro tu progresivní realizaci. Ze špatných na dokonalé programy se nedostaneme, jednom kroku, ale měli bychom o to usilovat. A pak je tady otázka trvání. Přímě řečeno, program minimálního příjmu potřebujete tak dlouho, jako potřebujete. To není pro chudé. Je to pro osoby, které už nemají další způsob, jak získat finanční prostředky a měly by to mít dispozici tak dlouho, jak to potřebují. A někteří lidé z toho vypadnou velice rychle. A pak je tady otázka nákladů a proto je velice důležité, abychom měli základní příjem a minimální příjem, protože Tady jde třeba o 2% eh, eh, rozpočtu na sociální zabezpečení, ale u základního příjmu je to větší procento. Takže ten, ta otázka nákladu a tak dále, to není až tak strašné, jak se lidé myslí a je to možné. Takže já se těším na tu zprávu, přeji vám hodně štěstí, děkuji za všechno, co jste udělali. Můžete říct něco ve dvou minutách na závěr, z vašeho pohledu, protože opravdu už nemáme čas. Budu hovořit španělsky, protože to bude rychlejší. Hovořilo se zde o možnosti definovat eh, společné prvky, které se týkají toho konceptu základního příjmu, minimálního příjmu. Souhlasím s tím, některé klíčové eh, otázky by byly například eh, potlačení nezbytných požadavků, které představují určitou opře omezení na možnost krytí tohoto programu a zároveň zavádějí diskriminace mezi různými skupinami občanů, čili tam se hovoří o e, kvantitě, souhlasím s Forelem, je zcela nezbytné, abychom vzali v úvahu koherenci všech systémů, to pokrytí, krytí tedy zdravotního, sociálního pojištění, je e, třeba vzít v potaz i každou zemi zvlášť a e, jaká by to mohla být částka v těch jednotlivých státech, ale zároveň je třeba zavést i kritéria, kritéria pro tohle všechno. Teď to není vůbec jednoduché, abychom vymezili nějaké procento nebo nějakou částku po jednotlivých zemích, ale možná bychom mohli dát nějaké referenční hodnoty. Zde taky padla otázka, zda tento příjem by měl být vázán na práci. Řekl bych, že by měl, eh, měl směřovat směrem k práci, tedy přístupu k té reformě. My jsme eh, vzázli na ten eh, koncept dvojího práva. Práva na minimální příjem a práva na integraci a inkluzi sociální. Takže mít základní minimální příjem, to je zcela základní požadavek pro rovnoprávnost, ale pro inkluzi a pro integraci sociální klíčová je diverzita, takže je třeba pracovat eh, na těch specifických eh, rysech každé zemi a každého člověka. Při orientaci v práci je třeba sledovat tento přístup, protože eh, všechny osoby nepotřebují minimální příjem. Některé osoby eh, jsou třeba částečně zaměstnané, některé jsou nečinné, čili v některých sektorech eh, společenských je ten rozdíl velmi setřený, protože existují smlouvy na poloviční úvazek, koordinované smlouvy. Je jasné, že je třeba mít za cíl integraci společenskou, ale nemyslíme jenom na ty nezaměstnané. A potom Eh, potom se mě, se, se mě ptali, abych srovnala Španělsko s Evropskou unii. No to je velice těžké, musím říct, že z hlediska krytí a financování a norem, tak eh, Navarra, tedy Španělsko společně s Nizozemím, by byly první země, které eh, by chtěly vypracovat tento minimální příjem na úrovni státní a na úrovni národní tedy. Ale zde eh, se jedná o otázky, které jsou odvozené z politických rozhodnutí a ze eh, schopnosti vybírat finanční zdroje. Proč jsem hovořil o Španělsku? Protože jiné země v Jižní Evropě, v jižních eh, zemích, tam by existence toho minimálního příjmu by neměla být směšována s podporou reální, protože tam se jedná o úplně jiné prvky veřejné politiky pro podporu. Promiňte, že jsem přesal tu dobu řečnickou. Děkuji všem, že jste přišli a že jste se s námi podělili o své poznatky a zkušenosti. Já myslím, že to pro všechny bylo užitečné, zejména pro zpravodajku. A tato debata jistě bude probíhat v evropských institucích i v parlamentu i nadále v nadcházejících letech. Takže mohli bychom to stihnout, kdyby nám pan Mecerič v pěti minutách uvedl tento bod a pak bychom to ukončili, protože tlumočníci by snad mohli zůstat o pár minut déle a pak bychom zvládli všechno, co jsme měli zvládnout, ještě před hlutou pro pozměňovací návrhy, což je šestý březen. Dobře, takže pět minut, máte pět minut. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já vím, že nejsem první ani poslední zpravodaj, který říká, že ten omezený čas je škoda a ten eh, problém, který řeší, si to nezaslouží. Toto je technická záležitost, ale zároveň i záležitost politická a myslím, že s tím souhlasí i stínoví zpravodajové. Do jisté míry je mi líto, že nemůže proběhnout odpovídající debata v tomto prvním čtení, ale já budu velice stručný. Také bych rád všechny stínové zpravodaje ujistil o tom, že na schůzkách stínových zpravodajů zajistím dostatečný čas pro diskuzi o principech i o detailech jednotlivých odstavců. A to i několikrát, když to bude nutné. Rád bych začal tím, že si velice ceníme toho, kolik práce a jak kvalitní práce komise odvedla na návrhu tohoto rámce. A to, co se navrhuje, a také konzultace se zdají být velice dobrým základem. Nicméně my si myslíme, že je to dobrý základ. Přichází to v pravý čas a je to ku prospěchu nás všech, nejenom politiků, ale i spotřebitelů a rozhodně vládních a nevládních aktérů v celé Evropě, nejenom v Bruselu. Možná vás překvapí, že já si myslím, že náš návrh zvyšuje kvalitu verze komise. Zvlášť, když eh, zohledníme zájmy uživatelů a nejenom producentů Rozhodně jsou tady určité úvahy do budoucna, kterých by se to nařízení mělo dotknout a my jsme to do našeho návrhu zapracovali. Za prvé, Eurostat by měl řešit problém, že v řadě statistik chybí relevantní sekce vrstva obyvatelstva. Osoby, které jsou hospitalizované v institucích nebo bezdomovci, v některých zemích máme trošku představu o tom, jaký je ten rozsah, ale jsou země, kde vůbec ani nevíme, jaké procento obyvatelstva nám vlastně chybí. Za druhé, zjistili jsme, že průzkum spotřeby, což, jak všichni víme, je významný nástroj, poskytuje dnes nejspolehlivější údaje o finanční rovnováze domácnosti. To jsou asi nejdůležitější údaje na kterých můžeme stavět ve vztahu k celé řadě veřejných politik na evropské úrovni i na úrovni členských států. Náš cíl je samozřejmě neustále zlepšovat srovnatelnost těchto statistik. Na evropské úrovni sběr nebo schromažďování agregace údajů znamená, že to především musí být srovnatelné. A proto se snažíme opravdu co nejvíc trvat na tom, že údaje by měly být k dispozici a měly by se agregovat i na úrovni NAC, protože jinak, když máme sociální statistiku, porovnáváme zbytek Evropy s Německem a to není zas tak užitečné. A pokud je o akty přenesené pravomoci a prováděcí akty, tady jsem se snažil dosáhnout dostatečné flexibility a adaptability. Přestože se často tvrdí opak, Zdá se, že není nějaký velký rozdíl z hlediska procedurální délky těchto dvou aktů. A vždycky, když máme pocit, že by to mělo být spíš politické, rozhodně dáváme přednost aktu v přenesené pravomoci. Nicméně současně by komise měla mít možnost zpracovat technické detaily za pomoci prováděcích aktů a tyto žádosti komise v tom nařízení rád zachovám, protože to dává smysl i z hlediska flexibility a adaptability. Já chápu, že je to nezvykle technická věc, takže si musíme dát víc času, abychom to pochopili. A proto bych byl raději, kdybychom postupovali spíš mírnějším tempem v porovnání s tím, na co jsme zvyklí u věcí, které jsou nelegislativní. Těším se na návrhy stínových zpravodajů k tomu návrhu komise i k návrhu zprávy a těším se na schůzky stínových zpravodajů v příštích měsících, které jistě budou konstruktivní. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji. Ale hůta pro pozměňovací návrhy je 6. březen. A proto jsme to museli dnes takto zkrátit. Také jsme odložili bod číslo 6, ze včerejšího programu. Je to stanovisko Branda Benefit, Beneficiho, jsou to normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu. Máte jenom pět minut, stejně jako váš kolega. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. I toto je velice důležité téma. Dnes mám možnost zde hovořit o toto tématu, i když ten text toho stanoviska k tému směrnici, která hovoří o e, přijímání e, žadatelů o ochranu mezinárodní. To je zcela důležitá, velmi důležitá směrnice, která patří do revize e, společné politiky při udělování azylu Jde o to, aby došlo k lepší harmonizaci mm, v evropských zemích pro eh, přijímání těch, kteří žádají o azyl. Jenom meteorologická poznámka, abych informoval kolegy, ta revize té směrnice se děje uh, skrze eh, přepracování takzvané. Technicky tedy Evropský parlament může tedy připomínat jenom část toho textu, která je označená šedě. Eh, ty moje pozměňovací mm, návrhy tedy to respektují, i když eh, jsem udělal výjimku, protože tam, kde se jedná o nezletilé, tak tam si myslím, že by tito nezletilí neměli být nikdy zavíráni, měli by mít právo na vzdělání a na bydlení a na, na, škol, na, mm, na vzdělání vzdělání. My budeme mít diskuzi ještě v příštích týdnech, tak proto já teď označím jenom takový seznam těch klíčových bodů mého stanoviska. Já jsem pozitivně hodnotil návrh komise, která chtěla snížit ten eh, práh přístupu na, pra, eh, na pracovní trh eh, snížil z těch šesti měsíců na menší počet, když chtějí tito lidé přistoupit k práci a to v případě, že tito eh, lidé mají dobré perspektivy k integraci. Také přijímám velice příznivě také eh, tu, eh, to, co se týká mm, požadatelů, žadatelů o azyl, kteří mají zvláštní požadavky. Nicméně jsem kritický k opatření, které chce mě při žádosti o azyl omezit v případě, že ti to o to nežádají ve státě, který je má přijmout. Myslím si, že eh, to je krok zpět, eh, když hovoříme o právech, a že se to zde eh, opírá o zcela chybnou úvahu. Myslím si, že politika integrace, mm, pokud by sledovala tento princip, tak by vlastně zhoršila situaci a myslím si, že parlament to by neměl v žádném případě podpořit. My nemáme čas na to, abychom diskutovali o částech eh, toho textu, ale já nevím, jestli je eh, čas na eh, jiné poznámky z vaší strany. Nicméně můžeme si poskytnout své připomínky po mailu a já určitě zapracuji ty připomínky stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji moc krát a e, poslancům, kteří, to, kteří tu ještě jsou, bych chtěla říci, že pokud vyvstanou nějaké problémy, pokud máte nějaké problémy k posledním dvěma bodům pořadu jednání, tak prosím obraťte se na sekretariát a uvidíme, jak vám budeme moci pomoct ohledně informací a textu, který jste možná ještě nečetli. Paní Weber, prosím. Já jsem stínová zpravodajka za ALDE a mám velice krátkou otázku. Jak jste vybíral ten text, který chcete pozměnit v tomto stanovisku? protože já jsem to samozřejmě četla celé a obávám se, že něco z toho je mimo eh, oblast zaměstnanosti a možná by to v Libe považovali za nepřípustné. Děkuji. Ještě pan Roland má otázku. Jenom velmi rychle. Paní Klund se omlouvá, čili já musím interpretovat eh, její příspěvek. To bude jednodušší. V každém případě ona má velký zájem na této diskuzi a eh, je na diskuzi se stínovými zpravodaji a a jistě bude komentovat ty různé pozměňovací návrhy, které se týkají tedy přístupu na, trh, eh, na pracovní trh těchto eh, uprchlíků a jejich eh, zajištění zdravotní. A jedná se o celou tu problematiku těch nezletilých, nicméně já vám předám veškerý, veškeré její poznámky písemně. My já bych velice stručně chtěl odpovědět eh, na otázku paní Weber. Eh, nebyla nějak předem daná dělba kompetencí a proto jsem udělal, co považuji za správné a uvidíme. Osobně bych chtěl říci, že jsem velmi proti eh, nějakému omezování kompetencí výboru EMPL. Uvidíme, co na to řekne Libe. Já vím, jak to myslíte, uvědomuji si ten problém, uvidíme, jak to dopadne. Dobře, děkuji všem. Děkuji také tlumočníkům, kteří dnes tvrdě pracovali. Podařilo se nám eh, probrat všechno. Ještě lhuta pro pozměňovací návrhy ke zprávě Benifej. Kde to máme? 2. března v poledne a e, hlasování ve výboru EMPL 12. Úno, 12. dubna, v Libe 3. května a na plénu to se ještě musí potvrdit, to zatím ještě nemáme stanovené. Tak, to je všechno. Děkuji vám. Byla to nesmírně zajímavá schůze, plná důležitých témat. Potřebovali bychom 8 hodin na takovéto schůze, pokud bychom chtěli probrat úplně všechno, zajít do všech detailů. To je typické pro výbor Empl, paní Weber. Chceme se zapojovat do všeho, neustále a právě proto naše schůze končí tak pozdě těžko ale pochopit, proč deadline pro pozměňovací návrhy je za necelých 48 hodin u něčeho tak důležitého. Zvlášť, když se podíváme na ten celkový harmonogram, který je jinak dost uvolněný. Tomu já nerozumím. Ráda bych tomu rozuměla. Takže možná, že sekretariát by nám mohl eh, to vysvětlit. No, podíváme se na to. Obvykle to neděláme, je to poměrně výjimečný harmonogram. Děkuji vám.